Eh, dámy a pánové, požádám vás, abyste se již eh, připravili na dnešní zasedání, abychom se všichni usadili a poté můžeme začít. Velice děkuji, děkuji vám za pozornost. Podívejme se na dnešní program. Nejprve uh, máme na, pro, na pořadu jednání schválení uh, dnešního pořadu. Dnes uh, se tedy setkáváme v rámci zasedání výboru pro ekonomické a E, měnové záležitosti. Pokud e, všichni souhlasíte, tak toto mohu považovat za schválené. Druhým bodem je sdělení předsedkyně. A zde, jako vždy, na všech zasedáních našeho výboru bych tedy chtěla vyjádřit soustrast všem polským e, poslancům a poslankyním, kteří zahynuli v tragické, během tragické události ve Smolensku v sobotu. Víme, že tam nezahynul pouze prezident Polska, ale také zástupci armády a i významní lidé občanské společnosti. Celý tento týden si připomínáme tuto smutnou událost a chtěla bych vás požádat, abychom nyní uctili minutou ticha oběti této nehody. Thank you. Děkuji vám. Nyní se už dostáváme k hlavnímu bodu dnešního odpoledního setkání a tím je veřejné slyšení na téma fiskální krize v Evropské unii. Po naučení z Řecka hospodářský dohled, statistiky a podrozvahová opatření. Jak jsem již řekla, jedná se o veřejné slyšení, které vede výbor ECON, výbor pro finanční, pro hospodářské a měnové záležitosti a budeme se tedy zabývat fiskální krizí a poučením z Řecka. Výbor ECON se zabývá Eh, záležitostmi hospodářského a měnového světa. Nejedná se pouze o finanční eh, nařízení a, eh, a o nařízení, která se týkají finančního světa a proto dnes budeme hovořit i o dalších věcech. Tento výbor také posílil svou úlohu v rámci Evropského parlamentu po vstupu Lisabonské smlouvy. Když komise, nebo pokud, emise, pokud Evropská komise se rozhodne ještě rozšířit Eh, systémy ehm, finančního dohledu nebo finančních věcí bude mít k tomu, co říct i tento výbor. Současná situace není dostatečná a také již bylo zahájeno eh, mnoho práce na tom, aby se tato situace zlepšila. Eh, chceme situaci zlepšit a to i, v sou, to i ve spolupráci s veřejností a se zapojením Evropského parlamentu. Jak jsem již řekla, dnešní slyšení je součástí této práce. Chceme se ponaučit z minulosti a z minulých chyb a chceme pokročit vpřed. Myslím, že dnešní mluvčí, dnešní panel přispěje k tomuto vývoji a podaří se nám také zlepšit eh, spolehlivost statistik a také posílit finanční trh a finanční situaci. Dnes budeme mít, eh, dnes jsou zde dvě části dnešního slyšení. Nejprve chci říci, že setkání s panem Posudilo bylo odloženo, protože on se musel dostavit do Řecka a řešit tam některé eh, aktuální věci. Nicméně on nám řekl, že velice rád se dostaví při nějaké další příležitosti. Čili chci zdůraznit, že to není tak, že by zde představitelé Řecka nechtěli být, ale chci pouze, pouze říci, že bohužel tedy měli jiné závazky ohledně řecké vlády a tyto závazky dostaly přednost. Také, eh, jak víte, tak jsme přizvali paní Salgado, aby zde se zúčastnila výměny názoru, která se týká různých eh, eh, návrhů, které se týkají Řecka a doufám, že na to také ještě bude dost času před letním summitem. A ještě chci říci, že nás zajímá, jak to vypadá se změnami e, v dozoru a ve statistice a zda jsme se poučili. Například v roce 2001 to e, tedy e, proběhla dohoda mezi Řeckem a bankou Goldman Sachs, která se týkala právě různých swapů a chceme se zeptat, jak se situace od té doby změnila. Bylo by to tak, že v dnešní době už by taková dohoda nemohla být uzavřena a jaké obecnější kroky byly dosaženy v tom, aby se situace zlepšila i v budoucnu. A také v lednu jsme slyšeli, že tedy eh, stále se ještě, pova- eh, se stále se ještě po, eh, se Mm, používají různá podrozvahová opatření a velice často je tedy to tak, že e, musíme brát v úvahu pakt o stabilitě a růstu. Co se týče toho prvního panelu, tak si myslím, že nemusím někoho představovat. Za prvé zde vítám pana Oliho Réna, komisaře pro ekonomické a finanční záležitosti, a poté zde vítám pana Voltra Radermachera, který je generálním ředitelem Eurostatu. Jak to bude probíhat? Každý mluvčí bude hořit, hovořit asi 10 minut a poté se můžete všichni přihlásit do debaty, bude to jako postup ke HDI. A prosím, aby otázky se týkaly jednotlivých témat. A poté požádáme naše panelisty, aby odpověděli na otázky možná jaksi souhrně eh, podle těch položených otázek. A nyní dávám slovo panu Olimurénovi. Děkuji. Uh, uh. Velice děkuji. Nejprve bych uh, se chtěl přidat k vám, paní předsedkyně, k tomu, abych vyjádřil hlubokou soustrast všem polským členům, všem polským poslancům tohoto výboru a obecně také chci vyjádřit soustrast všem lidem Polska, protože tato hluboká tragédie zasáhla všechny občany Evropy. Cítíme a sdílíme bolest Poláků. Dnes se, jak již říká název dnešního um, slyšení, zaměřím na lekce, na poučení, která jsme vyvodili z minulosti. Budu se snažit soustředit se na toto téma, ale nejprve bych vám ještě chtěl stručně říci e, něco k tomu, co komise činila v uplynulých týdnech a měsících. Zaprvé v únoru a v březnu jsme vydali doporučení, které schválila Rada, a to se týkalo dalších opatření, která se týkala eh, deficitu, ehm, aby tedy došlo ke snížení na cíl 4 Toto, tato akce obsahovala několik, eh, mm, několik misí a bylo, týkalo se to jak politické, tak technické úrovně. Já, e, ta mise v březnu, e, tam byli zastoupeni také zástupci Evropské centrální banky, také ředitel Paul Thompson. Myslím si, že ta práce byla vynikající. Spolupracovali jsme velice dobře jak s Evropskou centrální bankou, tak i s Mezinárodním měnovým fondem a také velice dobře spolupracovalo Řecko. V současné době v roce 2009 eh, má eh, by se mělo Řecko snažit dosáhnout o maximální deficit 4%. To je tedy cíl země. Za druhé je zde také zapotřebí nebo již probíhá reforma statistického systému Řecka. Generální ředitel Eurostatu, pan Walter Radenmacher, eh, vás ještě mm, informuje o podrobnějších eh, skutečnostech. Také je zde, také byla eh, během začát, nebo na, na začátku Barozova mandatu byla také zahájen postup pro nedodržení právních předpisů. Dále zde byly posíleny pravomoci Eurostatu je to, nebo hovoří se tedy o tom, je to nový nástroj. Chtěl bych vás požádat o to, abyste podpořili tento názor, protože je zapotřebí, a to zejména v případě Řecka. A od neděle, nebo v neděli, jsme se již jasně rozhodli o tom, jak to bude s evropským mechanismem pro další finanční asistenci Řecku, pokud tomu bude zapotřebí. To znamená tedy, pokud eh, finanční stabilita v eurozóně bude ohrožena, jaká opatření budou učiněna. Mm, otázkou je, zda jsme se poučili a co z toho vyvodíme do budoucna. Dnes eh, na komisi proběhlo velice dobrá výměna Eh, názorů, výměna informací, debata, která se týkala nesmírně důležitého tématu a ta se týkala posílení finanční zprávy v Evropě. Podle mého názoru je tomu tak, že nejnovější, nejnovější vývoj v Evropě, a to se netýká pouze Řecka, ukazuje, že je zde eh, nutná, eh, že, že je nutné posílit stávající systém dozoru a dohledu na finanční trh. Když jsem se před určitou dobou účastnil zde slyšení v parlamentu, bylo to již tedy před několika měsíci, když jsem byl teprve navrženým komisařem, tak jsem zde na slyšení ve výboru hovořil o tom, že to je jedna z mých hlavních priorit, pokud ne přímo priorita nejvyšší. Eh, lze říci, že léta s eurem byla úspěšná, musíme si to, eh, musíme to mít na paměti a euro také prošlo různými zkouškami. A i to, a ty zkoušky byly tedy i v minulých eh, dvou letech a myslím si, že eh, všichni členové eurozóny se z toho také poučili. Současná krize však ještě zvýšila a prohloubila všechny výzvy, kterým finanční situace a euro čelí. Dnes dochází eh, k tomu, že se zvyšují eh, makroekonomické eh, rozpory a také narůstá veřejný dluh. Je zde mnoho nedostatků, které se stále prohlubují. V minulosti jsme pracovali na finanční, na fiskální konsolidaci, nicméně během nedávné doby toto vše přišlo vníveč. A proto musíme řešit dnešní problémy, musíme to učinit rázně, musíme to učinit bezodkladně. A to jak problémy a výzvy, které jsou krátkodobé, tak i dlouhodobé. Musíme se dohodnout na tom, co je třeba udělat a také připravit nástroje. Stávající smlouva e, umožňuje e, velký pokrok v tom, jak využívat ekonomické politiky a také je zde eh, možnost využívat eh, přepracovanou legislativu nebo druhotnou legislativu. Je zde článek 136 smlouvy, který hovoří o možnosti posílení nástrojů pro podpoření eh, finanční zprávy v Evropě. My jsme připravili tři hlavní stavební kameny, které mají posílit eh, stabilitu a krajím, které mají také posílit eh, pakt o stabilitě a hrůstu, chtějí eh, také posílit dohled a dozor a rovněž chceme zřídit zvláštní mechanismus pro krizové, pro krizové řešení, takzvaný Resolution Fund. Dnes je zde E, problém s nedodržováním pravidel. Pokud chceme, aby pravidla byla více dodržována, musíme posílit jak preventivní opatření, tak i korektivní opatření. Pokud chceme koordinovat fiskální politiku, tak musíme používat e, opatření ex ante a musíme zaručit, aby zde e, všichni postupovali konzistentně, všichni v eurozóně, aby všechny členské státy, které jsou členy eurozóny, postupovaly soudržně a aby také dokázali dobře řídit eh, své eh, národní rozpočtové politiky. Dále se musíme soustředit na další vývoj a udržitelnost veřejných financí. A sem sem patří i národní fiskální pravidla. Můžeme také uvažovat o vytváření Eh, zvláštního evropského cyklu a eh, také o to, jak eh, zapojit evropský rozměr do, do připravování rozpočtu jednotlivých členských zemí, což zde v současné době není. Také zde máme postup při nadměrném schodku. Víme, že je nutné plnit pravidla paktu o stabilitě a růstu a máme zde také, nebo chceme také přemýšlet o tom, jak eh, mm, řešit eh, to, když některé členské státy stabilně nebo opakovaně porušují pravidla paktu o stabilitě a růstu. Dále ten druhý stavební blok. Je nutné, abychom zašli ještě dále, než pouze, eh, abychom se zabývali dohledem. Musíme zaručit hlubší dohled, který bude bojovat proti makrofinančním nerovnováhám a který bude bojovat za soudržnost. Makroekonomické nerovnováhy mohou mít velice závažný dopad nejenom pouze na e, udržitelnost růstu v Evropě. A paní předsedkyně, ještě mi dovolte nakonec říci něco o tomto zvláštním fondu pro krizová řešení. Co se týče Řecka, tak pokud Řecko požádá o pomoc a pokud ji bude potřebovat, eh, tak eh, můžeme tedy říci, že jsme určitě jsme se poučili tím způsobem, že by bylo dobré zřídit zvláštní mechanismus pro krizové řešení, zvláštní rezervní fond, který by měl také konkrétní pravidla pro aktivaci ale zároveň by tam byla i pravidla taková, která by zabránila, aby členské státy mohly mm, tento fond používat, když by tomu nebylo zapotřebí. A na, mm, ten fond by měl fungovat, co by skutečně eh, v úvozovkách poslední záchrana. Ale spíše chceme pos, eh, také posilovat pakt o stabilitě a růstu a chceme, aby celý ten systém zabránil vůbec tomu, aby členské státy se dostaly do takové situace, kdyby se museli, co by eh, k poslední záchraně upínat k tomuto eh, rezervnímu fondu pro krizové řešení. Chci však ještě připomenout, že samozřejmě, že i když eh, mm, doufáme, že nedojde k těm krizovým situacím, tak je lepší tedy připravit se dopředu na případné krize. Vážená paní předsedkyně, eh, naše názory budou ještě představeny v květnu eh, ve formální podobě. Představíme tyto návrhy jak vám, tak radě, vám tedy co by parlam, Evropskému parlamentu, tak i radě. Já se velice těším na diskusi, která bude probíhat dnes i při jiných příležitostech a jsem eh, velice se těším na vaše názory, které se týkají tak důležitého tématu, jako je zpráva financí a finanční situace v Evropské unii. Děkuji za pozornost. Uh, Velice děkuji. A nyní dávám slovo panu Voltrovi Rademakerovi. Máte slovo, prosím. Thank you very much, Madam Chair. Velice děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové, přeji vám dobré odpoledne ale jak, jak tedy již říkala paní předsedkyně, já eh, zde, jsem, já zde zastupuji eh, statistiku a Eurostat. Eurostat eh, není pouze orgánem, který pouze schromažďuje statistické údaje, ale Eurostat také koordinuje má koordinační úlohu celého statistického systému Evropské unie. Tam je tedy Eurostat, ale také vnitrostátní statistické úřady. Eurostat spolupracuje a nese odpovědnost společně s, vnitrostátními statistickými úřady, ale jak jsem již říkal, jsou zde tedy společné metodické standardy, které zajišťují kvalitu údajů a Eurostat také e, agreguje tyto údaje a um, vlastně zveřejňuje tyto údaje na celoevropské úrovni. E, co se týká e, údajů za rok 2004, tak já bych chtěl nejprve um, říci, že je dobré posílit celý statistický systém Evropské unie. Je důležité dbát na kvalitu údajů. Již, bylo, již došlo k několika eh, iniciativám. Máme zde zvláštní kodex chování, který se týká statistiky, dále je zde vzájemné přeskoumávání statistických systémů, dále došlo k založení dvou poradních orgánů, takzvaných, eh, takzvané poradní rady pro evropskou statistiku a poradního výboru pro statistiku. A v neposlední řadě v roce 2009 eh, zde také je nová, nový právní základ, vůbec poprvé kdy v historii, pro vznik Evropského statistického systému. Já osobně se domnívám, že jsme se dokázali velice významně poučit z krize nebo z období v roce 2004 a 2005 a že na základě diskusí vzniklo vznikla nová opatření, která přinesla zlepšení a myslím si, že v současné době je evropský statistický systém na velice vysoké úrovni, pokud se týká oficiálních statistických informací. Je však nutné říci, že ty oficiální nástroje, které byly svěřeny eh, Eurostatu a také poradnímu orgánu, eh, jsou omezeny a my jsme žádali o mnohem ambicioznější nástroje. To znamená, že ty nástroje, které máme k dispozici, nejsou tak dobré, jak jsme si přáli. Zároveň také bylo uznáno, že e, potřebujeme tedy dostatečné zdroje na vytváření statistiky. Vládní zdroje jsou po celé Evropské unii pro tyto účely dost e, omezené a napjaté. V loňském roce se hovořilo o vytvoření evropské statistiky a o tom, že by se e, celý ten systém vytváření statistiky zjednodušil a zefektivnil. E, Co se týká statistiky o veřejných financí, tak Evrops, Eurostat má velkou roli v tom, jak se zahajuje postup při nadměrném schodku. Začalo to po, na základě Maastrichtské dohody. Hovořilo se o tom, že je nutné vycházet eh, z, ze statistik a nikoli pouze eh, z rozpočtových procesů. To vedlo také k dalším postupům a k posílením pravomocí zde byla také eh, směrnice 479, která byla naposledy mm, pozměněna v roce 2005. Co se týče metodiky statistiky v Evropské unii, tak to je takzvaný systém e ESA 95, který se používá. A také zde máme právní předpisy Evropské unie týkající se statistiky. Chci říci, že Eurostat se zabývá pouze, o, pouze fakty a, sta, a skutečnostmi a Eurostat nebere v úvahu například to, co se píše nebo co se říká v médiích. Od té doby, kdy byl založen systém e ESA 95, tak eh, také došlo k některým, eh, k některým změnám. Například některé eh, členské státy přistoupily k různým změnám, ale Eurostat je odpovědný za to, aby zde fungovala jednotná metodika a také Eh, k tomu, aby tedy se harmonizoval systém ohlašování a statistických údajů ve všech členských zemích. Během poslední dekády došlo k tomu, že různé členské státy začaly využívat různé eh, komplikovanější nástroje a metody a i pro nás se celý systém mnohem, eh, mnohem znesnadnil. A velice často také dochází k tomu, že ty nástroje se množí v různých členských státech a je mnohem obtížnější vypracovávat statistiky. Eh, eh, vlády také podporovaly statistické úřady a e- Eurostat připravil zvláštní pokyny pro krizové, pro krizovou, eh, pro, pro krizové období, protože bylo nutné reagovat na nový vývoj. Poté, kdy v roce 2005 byly e, přeskoumány pravomoci Eurostatu, tak došlo ke zrychlení a k zefektivnění práce Eurostatu. Eurostat navrhuje, e, pardon, Eurostat e, navštěvuje také může růz, navštěvovat různé země. Eurostat také navštívil Řecko. Také došlo ke zlepšení transparentnosti činnosti Eurostatu. Můžete najít informace na našich webových stránkách. A to bylo tedy obecně. A nyní mi ještě dovolte říci něco k statistice Řecka. 8. ledna 2010 zvýšila komise, pardon, zveřejnila komise podrobné informace o deficitu a o finanční situaci Řecka, kde se popisovaly eh, také eh, situace o tom, jak Řecko popisovalo své vlastní údaje. Od té doby eh, došlo eh, ke zvýšení HDP z 5% na 7,7% v těchto údajích. V lednu 2010 eh, eh, zpráva komise nalezla výrazné nedostatky v oznamováních řeckách z dubna a v října 2009. A tím pádem se bylo to také díky nebo kvůli specifickým metodám toho, jak se tyto, jak se tyto data oznamovaly. A e, zde e, se také došlo k nedostatku odpovědnosti, e, všichni odmítali odpovědnost a také došlo k tomu, že také chyběly některé dokumenty a pokyny. Také se ukázalo jasné, že řecká vláda používala určité finanční deriváty za účelem e, toho, aby podhodnotila svůj e, dluh a nedostatečně ohlašovala nebo ohlašovala Eurostatu nedostatečnou výši. Na základě Eurostatu a také nezávislé komise, která navštívila Řecko, byly zjištěny následující věci a také došlo k různým akcím. Eurostat vyžádal, si vyžádal od Řecka informace a e, byly zde v březnu 2010 proběh, e, proběhly dvě návštěvy. E, nyní také pokračujeme v tomto procesu a budeme v tom pokračovat i v následujících měsících. Jsem přesvědčen, že můžeme velice úzce spolupracovat s řeckými statistickými orgány, s kolegy z těchto orgánů, a chceme posílit systém statistiky Řecka, aby byl v budoucnu lepší. Jak již řekl komisař Oli Rehn, tak zde byla zahájen, byl zde zahájen postup pro porušení smlouvy s Řeckem a komise také vydala pozměněn, pozměněnou, pozměněné nařízení 479, které se týkalo auditů a e, auditů ze strany Eurostatu. Tento, tato možnost nyní dává e, Eurostatu příležitosti k tomu, aby získalo e, další informace, které se týkají veřejných e, účtů. Myslím si, že to nařízení 479 nemění situaci nějak výrazně, ale umožní lepší podmínky k tomu, abychom dokázali zvážit situaci a abychom dokázali zajistit to, aby se informovalo o všech eh, údajích eh, eh, správně, korektně a v souvislosti nebo v souladu s naší metodikou. Pokud tento návrh bude schválen, tak to bude znamenat velké posílení, zejména toho, jak může Eurostat posílit um, svůj personál a také se budou moci navýšit eh, návštěvy v souvislosti eh, s EDP. Také chci říci, že tím se však nesníží riziko toho, že budou informace podávány nepravdivě. To riziko se pouze sníží. Samozřejmě, že to záleží na profesionalitě, odpovědnosti a také zdrojích všech statistických orgánů, které mají toto na starosti. Ještě musím zdůraznit otázku zdrojů. Jak již bylo řečeno, tak vize vytváření, vypracování evropské statistiky se snaží o zefektivnění a snažíme se zdroje, které máme k dispozici, přesunout na prioritní projekty. Musíme však také zajistit dostatek zdrojů vnitrostátním statistickým úřadům. Musíme brát v úvahu širší kontext. Také eh, všichni eh, statistické orgány eh, také spolehají na to, aby veřejné účty a veřejné účetnictví bylo průhledné a korektní. Je nutné, abychom dokázali zajistit integritu údajů, které se využívají pro sestavování statistik. Co se týče budoucnosti, tak doufejme, že se zlepší tedy systém. Eh, systém e ESA 95 eh, tedy bude eh, jaksi upgradeovan na systém ESA 2008. A letos bude také předložen návrh nového nařízení ESA, kde také bude nový přístup k tomu, jak od roku 2014 podávat údaje, statistické údaje. Doufejme, že se z řecké krize tedy dokážeme poučit pro budoucnost. Velice děkuji za pozornost a jsem vám k dispozici pro vaše dotazy. Děkuji. Um, uh, děkuji. Jsme samozřejmě uh, dáme k dispozici příspěvky i písemně. Bylo by pravděpodobně lepší, kdybych řekla, aby se přihlásili ti, kteří nechtějí vystoupit, protože vidím, že je velice mnoho zájemců, budeme to tedy muset nějakým způsobem uskupit dokol, jinak to celé nestihneme. Jako úplně první se přihlásila paní Kraca. Máte opravdu pouze jen jednu minutu, prosím, buďte stručná. Děkuji. Pan Rádemacher nás informoval o Eurostatu, o tom, jak zprávy Eurostatu byly opravdu důležité z roku 2004-2010 a poukázaly na chronické problémy, které již velice dlouhou dobu existují v oblasti statistik, které poskytuje Řecko. Postup, který byl zahájen v roce 2007, byl přerušen. Tedy... Duetus katagрафής to νοσοκομιακών δαπανών. Byl to postup pro porušení smlouvy, ale k jakým závěrům jste tedy dospěli? Co se týče roku 2001 a potom co se týče zohlednění výdajů, například nemocnic. Jsou to všechno záležitosti, které nejsou nedůležité a sehrály důležitou úlohu právě v otázce deficitu. Máte tedy pocit, že ty, ta údaje, které jsou sbírány, jsou nyní spolehlivé? Velice děkuji. Nyní Sofie. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat jak panu komisaři, tak i panu Radermachovi. Panu Radermacherovi, omlouvám se. Mám první otázku. Vítám velice všechny, eh, vítám eh, dobré úmysly komise i Eurostatu, jak zpřísnit pravidla. Ale není tím hlavním problémem to, že nám budou chybět nástroje, jak vymáhat tato pravidla. Máme zde pakt o stabilitě a růstu, máme velice jasná pravidla, nicméně ta pravidla nelze vymáhat, protože je, se jedná pouze o takovou jakousi gentlemanskou dohodu o nezasahování. Je to tedy dohoda, že pokud e, na, k nám nebudete zasahovat, tak my necháme zase na pokoji vás. Nemyslíte si, že by pakt o stabilitě a růstu měl být právně závazný a ta pravidla, že by měla být právně závazná? Za druhé, my zde ukazujeme prstem na Řecko a myslíme si, že tím se problém vyřeší, ale Řecko není, Řecko není tím důvodem, Řecko je pouze symptomem celého problému. A jedná se o to, je zde otázka, kolik eh, informací měl Eurostat, kolik informací měla komise a co s těmi informacemi dělali. Také je zde otázka, jaká je úloha členských států. Proč členské státy zamítají audity ve svých eh, účetnictvích? Já si myslím, že by zde mělo proběhnout šetření, minimálně parlamentní šetření celého systému. A pak mám ještě poslední otázku na komise, na komisaře. Uh, pokud se podíváme, jak se zachází s lidmi, kteří udělali podvody v podnikání, třeba firma Enron, tak ti lidé jdou často ehm, do vězení. Takže možná bychom měli také přemýšlet na tom, jak to je, když někteří, lidi, když někteří lidé schválně udělali podvody a, om, eh, om, a ohrozili celou, celý systém. Co s tím? Děkuji. Tak to byly tedy tři otázky, říká paní předsedkyně. A dále se hlásí pan Epping a potom požádám o odpovědi. Děkuji. Paní předsedkyně, myslím si, že Řecko ukazuje, že když se veřejný sektor dostane mimo kontrolu, tak je pak i obtížné dostat dluh pod kontrolu. Řecko větši, po většinu dobu plnilo ty, ta pravidla toho um, paktu o stabilitě a růstu. Mě zajímá, kdy se komise dozvěděla o tom, že tam jsou problémy a kdy o tom, eh, tam se kdy o tom komise začala mluvit, protože mám pocit, že trvalo dost dlouho, než se komise rozhoupala k nějakému kroku. Nyní se ptám na metodu. Paní Angela Merkel říkala, že pokud některá země neustále soustavně porušuje pravidla a kritéria sta- paktu o stabilitě a růstu, tak tato země by měla opustit eurozónu. To znamená, bude zde určitá strategie, pro možná by to bylo nejlepší k tomu, aby země tedy toto pak dodržovaly, aby se bály této možnosti. Děkuji, říká paní předsedkyně. Nyní požádám naše panelisty, aby odpověděli. Pane komisaři, chcete se toho ujmout jako první? Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já začnu a poté předám slovo panu Walteru Radermacherovi. Myslím si, že může doplnit mé odpovědi z pohledu Eurostatu. Zahájím otázkou, kterou položila paní Gracle, týkala se těch svopů a úlohy svopů v celé této záležitosti. když jsem se ujal funkce, tak jsem byl požádán generálním ředitelstvím, eh, pardon, požádal jsem generální ředitelství i ECOFIN, i Eurostat, Eurostat, aby se tato záležitost vyšetřila. Nyní je jasné, že eh, os, ostatní eh, vlády upravily své údaje podle pravidel z roku 2008 a vlády, co by Itálie, Belgie, Polsko, také upravily figury z roku, eh, upravili čísla z roku 2001 a i případně z některých jiných let. Nicméně Řecko je jediná země, která zatím ještě dodnes Eh, neupravila čísla deficitu. Já jsem se dost bál toho, eh, jak je to s používáním swapů a finančních derivátů a s tím, jak, jaký mohou mít vliv na úpravu, na modifikaci čísel. Eh, vládních čísel. Potom jsem pož- proto jsem požádal Eurostat o důkladné prošetření toho, jak se využívají tržní swapy a jak je využívala řecká vláda a jaký to mělo vliv na úpravu těch číselných údajů. Byla zde, zvláštní, byla zde ustavena zvláštní komise, zvláštní vyšetřovací komise, kterou vedl právě pan Radermacher a myslím si, že on o tom ještě pohovoří podrobněji. Jde o to, že tato záležitost se musí vyřešit co nejrychleji a také ve spolupráci s řeckými příslušnými orgány. Dále zde byla další otázka paní Inbelde. Ta se týkala možnosti vymáhání pravidel Pakt o stabilitě a růstu. Ve svém úvodním projevu jsem hovořil o tom, že ten systém vymáhání pravidel má zřejmé nedostatky a slabiny. A já do určité míry s vámi souhlasím, že pakt o stability a růstu je bez zubí. Víme, co se stalo v roce 2003 i 2005, kdy některé členské státy eh, svým chováním oslabily pravidla eh, růstu a stability. Pokud eh, nechceme celý pakt přímo reformovat, tak jej musíme alespoň posílit. A jak jsem vysvětlil, existují některé nástroje, můžeme vycházet z článku 136. Eh, fina, ministři financí a v, také ve spolupráci s komisí a s Evropskou centrální bankou se může o tom hovořit. A e, musí se tedy rozhodnout kvalifikovanou většinou v rámci euroskupiny. Je, jedná se o něco nového, ale mělo by to zlepšit eh, kázeň v tom, jak jsou uh, uplatňována, jak jsou dodržována pravidla paktu o stabilitě a růstu. Také s vámi souhlasím ve vaší další otázce, ale na některé věci se musíte zeptat přímo členských států, proč se chovali tak, jak chovali. A dále nyní se nyní tedy doufám, že v této situaci dokážeme také posílit eh, pravomoci Eurostatu, aby tedy pan eh, Walter Dademacher ve spolupráci s ostatními statistickými orgány měli eh, větší, ehm, větší možnosti. V únoru 2010 jsem se tedy stal, jsem se tedy ujal eh, funkce komisaře a mám pocit, že 90% veškeré své energie věnuji právě otázce Řecka a finanční situaci. Myslím, že podle informací, které máme k dispozici, tak se ta situace dostává pod kontrolu. Potřebujeme však tedy ten eh, soubor nástrojů pro udržení finanční stability. A také chci říci, že je nutné, aby tedy Řecko eh, se snažilo o to, aby eh, snížilo svůj eh, veřejný deficit, aby splnilo svůj cíl. Nyní Walter, děkuji za slovo. Já budu ještě pokračovat, budu hovořit o tom souboru právních nástrojů, který je nutné zlepšit. Navážu na otázku paní Kacle. Ptala se, proč jsme zastavili postup při porušení smlouvy. Ale je nutné zamyslet se nad tím, jak to bude v budoucnu. V minulosti byla, bylo, bylo řízení o porušení smlouvy. Eh, bylo to tak, že tedy Eurostat měl omezené schopnosti. Eurostat mohl jednat pouze, co se týče statistiky. A v roce 2005 jsme nemohli eh, dělat více, nemohli jsme kontrolovat údaje, které se týkaly veřejné, mm, veřejné sféry. První postup pro porušení smlouvy vůči Řecku bylo omezeno pouze na některé akce, které se týkalo Eh, tedy té situace, muselo, ten celý postup musel být zastaven poté, kdy jsme viděli, že řecky, řecké statistické orgány zavedly eh, do praxe všechno, co jsme po nich chtěli. Dnes je ta situace jiná. Eh, zahájili jsme nový postup pro porušení smlouvy, který není založen pouze na aplikaci metodických pravidel pro sestavování statistiky, ale zahájili jsme také nový postup pro porušení smlouvy, který se týká přímo statistických zásad. Tam jde o spolehlivost údajů, o nezávislost statistické služby, čili jsou tam zapojeny i institucionální prvky. Nyní to tak můžeme učinit, protože Máme zde nové nařízení, které se týká statistiky, to, je to nařízení z loňského roku. A až bude Eurostat obdařen dalšími pravomocemi k provádění auditu, tak můžeme ještě zkoumat i ty vyšší sféry v uvozovkách a můžeme také eh, kontrolovat i věci nebo i ty záležitosti, které se týkají třeba i těch nemocničních eh, eh, statistik. Co se týče konkrétně e, nemocnic v Řecku, tak máme nyní velký, velký objem informací, které jsou oficiální a to je velice, velice zásadní, protože to je rozdíl um, oproti minulosti. No a dále e, zde padla otázka na možnou kriminalizaci některých aktivit. Na základě nařízení 479 jsme, eh, tam je také náš návrh, kterým eh, byly členské státy požádány o to, aby všichni, všechny orgány, které jsou odpovědné za posílání oficiálních údajů komisy, aby tyto orgány byly odpovědny a aby se s nimi zacházelo podle zásad, které jsou eh, v těchto členských zemích zavedeny. Je tedy nutné, aby všechna tato opatření byla eh, přiměřená a také, aby byla odrazující. A členské státy musí informovat komisi o těchto opatřeních do určité lhuty. Jde o to, aby statistický systém byl nezávislý, aby byl silný a také, aby se zvýšila odpovědnost. Dále je nutné posílit integritu celého systému. Musíme vyžadovat po členských státech, aby, z, aby zavedli, aby zlepšili svůj systém a aby nás informovali o tom, jak konkrétně své systémy e, zavedli. Čili tam, je, tam jsou také ustanovení v tomto e, pozměněném nařízení. No a dále, co se týče toho právního souboru nebo souboru právních nástrojů, tak chci říci, že my sami nebudeme úspěšní, pokud nebudou e, nezávislé a e, soběstačné, nebo pokud nebudou e, nezávislé a kvalitní statistické orgány jednotlivých členských zemí. Protože my s nimi spolupracujeme a nové pravomoci nám pomohou eh, znovu tedy eh, nově hospodařit s našimi zdroji, ale také nepotřebujeme nutně pouze nové zdroje, jde o to o eh, posílení spolupráce. Děkuji. Nyní máme tolik zájemců o to položit otázku, že do dalšího kola připustím pouze pět řečníků. Bude to Adi Podimata, Wolf Klintz and Sylvie Goulard. So, Udo. A Udo bude mít slovo jako první. Děkuji, pane předsedkyně. Chci se zeptat na něco pana Rádermachera. V analýze toho, co se stalo, a pak mám otázku na pana Réna, která se týká budoucího řešení takovýchto problémů. Pane Rádermachere, je to takový doplňující dotaz k vašemu vysvětlení, který jste zde právě prezentoval a týkalo se to změny právního základu, eh, na kterém, podle kterého jednáte. Chci se zeptat, v okamžiku, kdy došlo k eh, de obchodům s deriváty, byla tam tehdy povinnost ohlašovací, tedy oznamovací či ne? Byli jste oprávnění se na to ptát či ne? Máte informace o tom, zda mimo banky Goldman Sachs se na tom podílely i další instituce na těch obchodech s deriváty? Víte něco o tom, že například jiné členské státy použily podobné nástroje, či dokonce ještě stále používají? To by nás zajímalo. Samozřejmě Máme zde mnoho věcí, o kterých bychom mohli diskutovat v souvislosti s řeckým příkladem, ale jedna, jednu věc Řecko jasně ukazuje v posledních eh, týdnech a měsících. Existují spekulace proti členským státům a proti euru. A podle mínění mě a mé frakce, je to tak, že eurozóna musí učinit vše, co je v jejich činách, silách, aby zabránila spekulacím proti euro. Eurozóna a evropské státy se musí postarat o tom, aby se členské státy mohly refinancovat za spravedlivých podmínek, do kterých nebudou zasahovat spekulace. Já si tedy myslím, že ve, o víkendu se pokročilo vpřed a řešení, které by bylo ještě evropštější, by bylo jistě lepší. Například by to bylo takové řešení, ke kterému se jsme se uchýlili v rámci zemí, které nejsou uvnitř eurozóny, bylo to na základě článku 143. Jak to vidíte? Máte pocit, že jsme na začátku jakéhosi přístupu, kde bychom měli evropské řešení, evropský mechanismus pro zabránění dalším krizím? Πρώτα απ' όλα πολύ σύντομα κύριε Ράγκτερ Μάρκετ. Νομίζω ότι πρόκειται περί... Děkuji. Pár slov na pana Rademachera. Myslím si, že tady došlo k nějakému omylu v překladu. Vy jste nám řekl v současnosti, že vláda používá určité prostředky pro kamuflování dluhu. Vy jste hovořil o minulosti. A nyní, co se týče nástrojů pomoci takovým státům, které jsou ve velkých obtížích, ta tady souhlasím s vámi, protože tato pomoc je důležitá nejen pro Řecko, ale také pro Evropu. Myslím si, že by měla existovat záchranná síť jak pro Řecko, tak pro evropskou ekonomii. V neděli došlo k takové situaci, která jasně vyjasnila, jak by měl tento mechanismus fungovat do budoucna. Jde o to, že jsme si uvědomili, že dopad na trhy byl skutečně velmi dobrý. Nicméně je tady určitá kakofonie ohledně eh, názorů, které jsou někdy rozporuplné ohledně právě tohoto nástroje. A e, to jsou věci, e, které trošičku podminovávají celou situaci a e, které skutečně také podhodnocují to úsilí, které činí řecká vláda. Mám následující otázku. Myslíte si, že pořád existují nedostatky ohledně fungování tohoto nástroje? A když jsou nějaké nedostatky, tak dokdy budou odstraněny? Já vám kladu tyto otázky z toho důvodu, abychom jasně se mohli bránit vůči té kakofonii, která eh, vládne ohledně rozhodnutí z neděle. Děkuji. Eh, Děkuji, pane předsedkyně. Milí pane komisaři, ekonomové jsou vždy nejlepší mm, prorokové minulosti. Ale my bychom se zde měli snažit hovořit spíše o budoucnosti. Možná by mi pan komisař mohl vysvětlit a také pan Radermacher z Eurostatu, zda došlo k zavedení opatření tím cílem, aby byly kvantifikovány závazky, které ještě existují. Protože je možné, že přijdou další podobné záležitosti a mohlo by to i nadále rušit rovnováhu. Do jaké míry máte informace o operacích například při sekuritizaci, ke kterým přistupují členské státy proto, aby zajistili své veřejné účty. Neměli bychom plakat nad rozlitým mlékem. Musíme vědět, jaké sekuritizační akce probíhají, v jakém objemu a do jaké míry eh, mohou zkreslovat oficiální údaje o deficitech. Pane komisaři, mně se zdá, že komise, co se týče aféry Řecko, ztratila opravdu velkou část své důvěryhodnosti. V minulosti působila jakožto strážkyně smluv a Eurostat jí varoval, tedy komise nadále působí jako si strážkyně smluv a přesto přes varování Eurostatu se o to nepostarovala. Nepostarala ani minulý týden, nedospěla k rychlému rozhodnutí. V zásadě jsme ztratili během posledních týdnů velké množství času. Řecko to stálo velké, velké náklady na úroky a trhy to neuklidnilo. Na v tomto pozadí bych se chtěl zeptat na následující věci. Za prvé, není to tak, že mnoho zemí, a já tam do toho zahrnuji Německo, že mnoho zemí mají jakési stínové rozpočty, kde zakrývají část svých dluhů. A nebylo by tedy na čase, aby komise tlačila na to, aby všechny členské státy vykazovaly všechny dluhy ať už jsou kdekoliv podle stejných pravidel, tak abychom měli přesný přehled o tom, jak to s našimi financemi vypadá. Druhá věc, pokud se podíváme na, ty, na tu přislíbenou pomoc Řecku, tak, a předřečník to řekl, je to pouze jeden, jedna část, první část, nevíme, co potom přijde. V podstatě je to příslip na tři roky. Mě by zajímalo, od jak, z jaké českové celkové částky vycházíte a kdy počítáte s tím, že Řecko konkrétně tu pomoc o ní požádá, tedy zcela oficiálně, protože zatím k tomu ještě nedošlo, ale jistě k tomu dojde. Tedy kdy počítáte s tím, že Řecko opravdu oficiálně požádá o pomoc a bude se ji snažit využít? Vy tedy již budete vědět, jaké je číslo účtu, na, které, na který budete muset poslat peníze. Paní Silvy, děkuji, pane předsedkyně. Pane eh, komisaři, my jsme si přáli skutečně tuto výměnu názorů, eh, která je velmi důležitá. Děkuji vám za práci, kterou jste učinil. My bychom se chtěli soustředit na to, jak je možné se vyvarovat do budoucna takovýmto krizím. A jedna věc eh, je nápadná v této diskuzi. Této diskuzi protože my máme zprávu z komise z 8. ledna 2010, kde už bylo jasně známý hodně prvků, které poznačovaly, v čem ten problém spočívá. Pan Rade Mach hovořil o tom, že nemáme ani společné statistiky. Máme také hodně problémů týkající se prosazování Lisabonské strategie. Neexistuje peer review a když existuje, tak nedostatečně. Mám takový pocit, jako kdybychom ustrnuli v tomto stádiu. Pane komisaři, vy máte šanci ovlivnit eh, řízení eura. My máme před sebou strategii Evropa 2020 a ptám se, kdy komise se stane centrálním orgánem, který bude hájit evropské zájmy a kdy si přestane zahrávat s jednotlivými členskými státy, protože jde o eh, budoucnost eura a Evropské unie. Um, Co děkuji. Nyní eh, je čas na odpovědi, ale chci říci, že ještě dalších jedenáct poslanců se přihlásilo o slovo, takže mm, možná všichni chtějí využít ten čas, který máme, ale bohužel tady už není čas na odpovědi. Takže, pane komisaři, chcete začít jako první? Mm, děkuji, paní předsedkyně. Já se toho rád ujmu. Otázky jsou dost obtížné, hodně obtížné, ale zároveň je důležité tyto otázky klást. Nejprve zahájím odpovědí na otázkou a komentářem, který učinil pan Bulman. Položil mi otázku, jak můžeme bojovat proti spekulativním útokům na euro. Myslím si, že to je zásadní, důležitá otázka a je to také jeden z důvodů, proč se dnes koná tato závažná debata, jak zlepšit naše nástroje a naši připravenost, co se týče krizí v eurozóně. Mohu s potěšením říci, že i když zatím neproběhly formální diskuse a formální rozhodnutí, tak eh, mý kolegové, pan předseda Barozo a další mi dali mandát, abych zahájil přípravu na návrhu který se tohoto týká. A doufám, že až tento návrh předložím ministrům financí jednotlivých členských států, takže tam bude pozitivní odezva. Ale chci říci, že máte pravdu v tom, že problémy s platebními bilancemi zemí e, mimo eurozónu jsou také důležité, jsou také důležitým referenčním bodem. Hovoříme zde o určité formě o určité facilitě pro finanční stabilitu, která by byla založena na přísné podmíněnosti. Také by tam byla jasná pravidla, kdy tento mechanismus začne působit a také by, se, by tam byla pravidla, která se týkají toho, kdy tuto pomoc ukončit. Zatím ještě jsme se na tom nedohodli. No, no, hovořili jsme e, v neděli o situaci v Řecku a Eh, myslím, že jedno z hlavních ponaučení je to, že musíme, eh, musíme zlepšit svůj arzenál našich svých nástrojů pro případnou budoucí krizi. A je nutné, abychom v budoucnu byli, co se týče eh, těchto krizí byli schopni reagovat rychle a je také důležité, aby zde byla tato facilita pro zlepšení situace v eurozóně. Dále zde zazněl komentář paní Podimaty a pana Argajo. Tyto komentáře se týkaly swapů, dluhopisů a také statistik a jejich vzájemného vztahu. Myslím si, že zde tedy můžu říct, že, že zde proběhla eh, šetření a já jako komisař od, mm, jsem požádal Valtra, Radermachera a Eurostat, aby tedy toto prošetřili. Navzdory, no, sice už máme některé informace, některé nové informace z Řecka a také dostáváme pravidelné informace z Řecka, ale zatím ještě nedošlo k eh, revizi celých těch eh, údajů, protože situace na trhu je velice citlivá. A dále zde byla otázka dopadu operací se swapy a dalšími deriváty. A my tedy zkusíme celou situaci prošetřit a také budeme eh, zkoumat to, jaký to má dopad na zadluženost, jaký to má dopad na míru zadluženosti. A co se týče deficitu, tak eh, řecký statistický úřad i řecké orgány obecně výrazně zlepšily svou práci. Walter eh, také už o tom hovořil, že nyní již máme k dispozici um, přiměřeně spolehlivé údaje, které se týkají i deficitu. Samozřejmě je také ověříme a také je porovnáme s údaji z jiných členských států. Dále, co se týče otázky eh, paního Klinceho a také paní Podematy. Byla to otázka na nedělní jednání o Řecku. Eh, nevím, zda mám dost času, zda to mohu eh, všechno vysvětlit, protože se jednalo o velice jasné řešení, které jsem požadoval. Je nutné, abychom zavedli jasné mechanismy, proto pokud by Řecko potřebovalo takovou pomoc. Nyní také probíhají jednání s Mezinárodním měnovým fondem, která ještě budou probíhat. Výsledek bude v nejbližších dnech. A ten program pokud tedy Řecko ho bude potřebovat, tak ten program také bude založen na určitých podmínkách, bude podmíněčný. Dovolte mi pouze eh, stručné schnutí nedělního, eh, nedělní schůzky. Ve spolupráci eh, komise, tedy ve spolupráci s Evropskou centrální bankou a Mezinárodním měnovým fondem se rozhodla přeskoumat situaci v Řecku vzhledem k tomu, zda by tedy mohla být mm, aktivována pomoc. Eh, eh, hovořilo se o možné půjčce, o dohodě o půjčkách a o parametrech této půjčky. A bylo, to tedy, bylo by to tedy na základu bilaterálních eh, půjček v rámci EU. Všechna rozhodnutí budou činit, bude činit euroskupina ale spolupracuje s Evropskou komisí a Evropská komise tedy má nyní jasný mandát eh, k těmto vyjednáváním. A nyní se již dostávám ke komentáři pana Bulmana. On říká, že pokud nemáme nástroje na úrovni společenství, tak eh, to eh, není dostatečné. Myslím si, že v několika měsících však bude hotovo rozhodnutí, nebylo to snadné a museli jsme tedy do toho věnovat spoustu energie, ale samozřejmě, že v politice jde do velké míry eh, o, do, o dobrou vůli a zde se jedná o to, abychom tedy našli dostatek dobré vůle k tomu, abychom zlepšili evropskou uh, situaci. Dále zde padla otázka na dohodu s bankou, pardon, na dohodu. Eh, Evropa se tedy celkem zavázala poskytnout 30, asi 30 miliard eur během prvního roku a celkově tedy ten program bude také spolufinancován Mezinárodním měnovým fondem. A poté se ještě uvažuje o eh, program na rok 2011 a 2012. Ale to o tom bude rozhodovat komise ve spolupráci s ECB a s Mezinárodním měnovým fondem. Bude se rozhodovat, zda bude ještě zapotřebí Um, pokud tedy to bude zapotřebí, tak tento mechanismus bude ještě aktivován v těch dalších letech. Paní Goran se vyjádřila ve smyslu, že komise, eh, komise se rozhodla nic nedělat v souvislosti s Řeckem, že byla nečinná. Já chci odporovat. Jsou zde dva, dva rozměry. Za prvé, co se týče Řecka, a za druhé, co se týče finanční asistence. Chci říci, že oba kroky již byly učiněny, takže rozhodně není pravda, že komise nekonala. Eh, myslím, že jsme dosáhli společného cíle, i když je tam je zde ještě mnoho práce a to nejenom tedy pro tu evropskou stranu, ale zejména pro řeckou stranu, pro řecký parlament a pro občanskou společnost. Nicméně jsme na dobré cestě. Také probíhá fiskální konsolidace pro rok 2010. V roce 2011 a 2012 tam, bude ještě, eh, tam ještě budou další opatření. A co se týče mechanismu finanční pomoci, tak ten mechanismus již nyní je a chceme využít eh, tedy eh, v nejbližší době mm, další eh, příležitosti tohoto mechanismu. Dále jste hovořili o právu iniciativy a o tom, zda to bylo dostatečně či nedostatečně využíváno. Já dnes ještě chci um, odkázat na jednu citaci ve, v, no, v novinách Financial Times. A já bohužel jsem tedy zapomněl autora té citace, omlouvám se. Ale byl to tedy jeden úředník jednoho členského státu, který řekl asi toto. Členské státy jsou um, jaksi um, pány té smlouvy a komise je služebníkem Eh, já sám jsem, velice považuji služeb a lidí, kteří pracují ve službách, ale chci říci, že komise je strážkyní smluv a my máme právo iniciativy a také tedy eh, vám mohu zaručit, že toto právo iniciativy využijeme. Právo legislativní iniciativy. Nyní se ještě vrátím eh, k otázce bilancí a k otázce pravidel. Ptali jste se na rok 2001, na to, jak tehdy ta pravidla vypadala a jak ta pravidla byla vypracována. Na začátek mi dovolte říci, že e, v našem oboru se jedná o interakci a o takový ping-pong v tom, jak se vytváří nástroje a jak se vytváří pravidla. A taková je situace, jaká byla na začátku tohoto desetiletí a myslím si, že ta situace ještě zde bude podobná i v dalších letech. Ta situace se nezmění. My e, statistikové jsme vždycky v takové pozici, že jsme jaksi pozadu za novými nástroji a snažíme se teprve zpětně přinést nové, nová pravidla, která, e, kterými opa- ošetříme tyto nové nástroje. Musíme tedy vycházet z nařízení a správních předpisů. Nařízení, příslušné nařízení bylo změněno v roce 2000, ale tato změna nařízení se netýkala těch, té oblasti e, svopů a ani je nějak neošetři, neošetřovala. E, bylo zde tedy nařízení, které se týkalo svopů, ale nikoli těch e, mimotržních Eh, v roce 2001 a 2008 eh, zde již byla druhá úroveň, byla zde tedy nová, nová příručka, nové pokyny, na kterých se dohodl Eurostat a bylo to tedy poté sepsáno a publikováno Eurostatem, ale poté byla ta pravidla změněna. Po roce 2008 eh, byly ty mimotržní nebo ty mimoburzovní deriváty jasně definovány a země se, se přizpůsobily této změně a um, chovali se tedy podle této změny. My jsme požádali všech 27 členských států, aby nás informovali o tom, jak zda eh, provádějí takové operace. A co se týče Řecka, tak tam jsme obdrželi oficiální dopis s razítkem, který říkal, že tento druh operací podle řeckého zákona není možný, že tedy není dovolen. Čili ta, to byla situace, kdy my už jsme nemohli dále pokračovat v našem šetření, protože už jsme k to ne, neměli žádné pravomoci. A v té době jsme prostě museli věřit tomu, co jsme oficiálně obdrželi. Ovšem existovaly jiné členské státy, které používaly takovéto nástroje. A já jsem se vás rovněž ptal, zda víte o tom, že i některé jiné instituty mimo Goldman Sachs se na tom v případě Řecka podílely. Ano, existují další členské státy, říká pan Rademacher, které ve svém hlášení o dluhu uvedly odpovídající svopy. Oznámili tedy, že to využívají. Otázka, zda víme, které banky se na tom podílely, tak to vám bohužel nemohu teď nyní takto narychlo zodpovědět. Prosím, omluvte mne, ale, eh, ale vypadá to tak, že pravděpodobně se na tom nepodílela pouze banka Goldman Sachs. A tedy říkám ano, bylo do toho zapojeno více států, více států využívalo tyto praktiky, provádělo takovéto operace Konkrétně to byla Itálie, Polsko, Belgie a Německo. A Řecko jakožto případ, který momentálně ještě objasňujeme. A nyní přijdu zpět do angličtiny. Ah, okay. So may I can my, so potentially I, I repeat Ehm, mám tedy zopakovat svou odpověď v angličtině, nebo jak je to zde s tlumočením? Rozuměli jste mi, když jsem hovořil anglicky? Ptá se pan komisař. Paní předsedkyně, já se obávám, že už není možnost eh, něco opakovat, ale chcete ještě zareagovat na poslední otázku? Byla to otázka, která se týkala podrobností ohledně dluhopisů. Chcete na to ještě zareagovat? Mám včera konkrétní otázku. Ví Eurostat, že existovaly sekuritizační akce, nebo existují takovéto akce v členském státě, ve kterém tímto způsobem dochází ke zkreslování veřejného dluhu, ano či ne? Ano, víme, že to, ty sekuritizační aktivity existovaly a poté, kdy jsme vydali e, své pokyny tak eh, žádný členský stát neoznámil Eurostatu, že by tam takové sekuritizační aktivity byly. Eh, předtím probíhalo, probíhaly tyto aktivity, ale eh, nyní nemáme v našich záznamech žádné informace o tom, že by někde probíhaly tyto sekuritizace. Ale samozřejmě ještě dochází k prodloužení některých případů. Mohl by generální ředitel zaslat eh, Evropskému parlamentu podrobný seznam těch operací, které probíhaly v jednotlivých členských státech v minulosti, které se týkaly té sekuritizace? Děkuji. Ano, co se týče těch eh, takzvaných podrozvahových opatření, těch takzvaných skrytých dluhů, nebo těch opatření pro skrytí dluhu, tak vám mohu říci, že minulý rok jsme vypracovali zvláštní balíček, který se týká právě finanční krize, celého fenoménu finanční krize, nikoli pouze krize v Řecku, ale celé finanční krize. Protože existuje celá řada různých operací a je dost obtížné rozlišovat mezi eh, různými krizovými eh, závazky a mezi realizovanými závazky. A pokud chceme zajistit stoprocentní transparentnost pro všechny uživatele naší statistiky, tak musíme také zlepšit ohlašování informací, které se týká postupů při nadměrném schodku. A tento systém by měl také obsahovat všechny systémy zajišťování, které existují v jednotlivých členských státech. Chceme tak získat celý kontext nebo pohled na celý kontext. Nicméně ani tento systém e, nezaručuje, e, protože e, pokud se podíváte na naši webovou stránku, já, nebo já sám tedy vás mohu odkázat na konkrétní tabulky, v našich dokumentech nebo na webové stránce, protože ta tabulka e, ta je velice informativní a dozvíte se z ní další informace. Velice děkuji. Obávám se, že máme e, tedy trošku jasný harmonogram a pan komisař bude muset eh, v určité době odejít. Já vás chci poprosit, abyste omezili své dotazy na jednu minutu, abyste také tedy nebrali čas svým kolegům, kteří se chtějí ptát. Nyní je zde pan Sevilla, Salavaka, Cross, Šuntis, Singrete, Martin Ferreira, Swinburne a Leinen. Takže nejprve paní Savela, prosím. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και κύριε paní předsedkyně, pane komisaři, pane Radmachere. Dovolte mě, abych připomněla jednu věc. Před dvěma měsíci ve Štrasburku na plenárce padla otázka ohledně řeckých statistik. A v žádném případě nechci ospravedlňovat Řecko ohledně nakládání se statistickými údaji, ale tento dotaz padl na pana předsedu Baroza. V tom směru, proč neexistovaly možnosti, aby Eurostat udělal audit. Pan Barroso pravil, že v roce 2004 požádal státy eurozóny aby Eurostatu poskytli takovouto účetní kompetenci, ale převážná většina zemí odmítla, aby takováto kompetence byla předána Eurostatu. To je trošičku pandořina skřínka, eh, paní předsedkyně. A mám jednu otázku na vás, pane komisaři. Máte nějaký časový harmonogram? týkající se ekonomického řízení eurozóny, protože za tři měsíce se už nebude hovořit o finančním problému Řecka, ale budeme hovořit o problémech ohledně celé eurozóny. Máte nějaký finanční harmonogram, o kterém bylo rozhodnuto v neděli? Tak, aby jsme věděli, co je možno učinit do budoucna. Eh, Děkuji. Já budu velmi stručný. V tom případě, kdyby skutečně ten mechanismus pomoci Řecku začal fungovat, tak mě by zajímalo, Který mechanismus by přišel na řadu? Evropská unie nebo Mezinárodní měnový fond či obráceně? Uh, My jsme hovořili o swapech a o sekuritizaci, ale já mám jednodušší otázku. Je si Komise vědoma toho, že je zde možná jeden členský stát eurozóny, jehož systém je stále založen na, e, nikoli na tom akruálním systému, ale na e, tom na zastaralém systému. A víme, že ten systém, který používá, je otevřen manipulaci, protože tam nevíme, nedokážeme přesně identifikovat deficit, protože vláda eh, zatím ještě tam také Ehm, započítává jiné věci. Dě, děkuji. ty εντύπωση πως η, η a αυτής της δημόσιας sakroasis? Paní předsedkyně, já mám takový dojem, že veškerý zájem tohoto slyšení je dobrý, protože začínáme pozvolna dostávat také odpovědi na naše otázky. Říkalo se, že Řecko nebylo věrohodné z toho důvodu, protože e, falšovalo statistiky a to několik let a používalo také takové finanční nástroje, které umožnily jiné vnímání skutečného dluhu Řecka. A nyní si Řecko půjčuje skutečně za velmi vysoké úroky. Jak komise, tak Eurostat. Co tyto dva orgány věděly o této alchymii, ke které se uchýlilo Řecko. Ale nejen Řecko, rovněž i jiné země učinili to též. Komise a Eurostat o tom asi věděli a možná, že teda jsou spolu zodpovědní za tento stav. Jedná se o minulé funkcionáře, které v současné době jsou činí v bance Goldman a Sachs. Právě eh, tito eh, funkcionáři měli povědomí od těchto akcích. A když bychom citovali tyto úředníky na vysoké úrovni, tak myslíte si, že oni budou muset možná cvičit? Hans Peter Martin? Jakožto se... jsem přesvědčením příznivec eura. Mám velké obavy a proto bych položil dvě doplňující otázky. Pane komisaři René, pochopil jsem vás správně, když jste odpovídala panu Kinclovi, že obsahově potvrzujete zprávu noviny Handelsblatt, podle které změní se nejedná o 30 miliard pro refinancování kreditů, ale dokonce v maximální výši 90 miliard. Říkal jste, že komise a Mezinárodní měnový fond budou tedy refinancovat eh, pomoci s refinancováním po rok 2011 a 2012. Chci tedy zeptat, eh, jsou ji ty kvóty jasné, 8,4 miliard pro Německo a 860 milionů pro Rakousko chápu to správně, že jste tedy mm, umožnili toto pro příští tři léta? A druhá věc, pane Rádermachere, když eh, vám tak naslouchám, mám pocit, eh, s vámi opravdu soucítím, protože máte jistě obtížnou pozici v rámci vašeho úřadu. Mám otázku, která se týkala informací o obchodech se svopy v případě jiných zemí. Já bych chtěla vědět, když jste se tedy dozvěděli o těchto věcech a jakým způsobem jste potom na to zareagovali s ohledem na politickou odpovědnost komisařů. Velice děkuji. Už nemáme moc času, takže já buď vám, do, buď vám ještě položím, buď vám dám čas na otázky, nebo nebude dost času na odpovědi, ale tak chcete tedy otázky, takže další otázka, prosím. Eu queria colocar a seguinte questão. Děkuji, pane komisaři. Chtěla jsem se zeptat na následující věc. Při dnešní tiskové konferenci, kterou jste konal, jste řekl, že societ Press mělo velký titulek a tam znělo EU chce, aby se Portugalsko připravilo na zvláštní šetření ve svém rozpočtu, a to velice silné řečtení, byl předložen již program pro stabilizaci Portugalska a Portugalsko je zemí, která nepřikročila k žádnému podvádění ve svém rozpočtu, alespoň pokud je nám známo. Mezi lety 2005 a 2007 se rozpočet nastoupal o 6,1%, ovšem Portugalsko přistoupilo k přísným opatřením a šetří. Chci se tedy zeptat, důvěřujete té zemi nebo hodláte přestoupit k revizi, protože trhy jsou v současné době velice citlivé a spekulanty a ratingové agentury mohou v podstatě dělat, co se jim zlíbí. A proto si myslím, že bychom neměli uh, ustupovat eh, příliš překotně. Měli bychom být eh, opatrní a měli bychom se poučit z Řecka. A rád bych vás, ráda bych vás poprosila o komentář k situaci v Portugalsku. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám mnoho otázek a některé už ale byly odpovězeny. Chci se soustředit na skutečnost, že E, poté, co došlo k, ve firmě k Enronu, tak se očekávalo, že firmy zlepší své chování, ale ukazuje se, že dochází k sekuratizaci, sekuritizaci v některých členských státech. E, týká se to třeba i studentských půjček, týká se to e, velice různých kreativních hotovostních operací a vypadá to tak, že velice často jsou zde zvláštní zkratky a zvláštní orgány. Možná by bylo dobré, abychom stanovili určité moratorium, aby členské státy měly, aby, aby členské státy měly dost času, aby poskytly takové informace, abychom skutečně věděli, jak jsou na tom z dluhy. Děkuji. Thank you for your comments. Velice děkuji za komentáře. Zcela jistě potřebujeme více transparentnosti. By bylo, bylo by užitečné, pokud byste dokázal odpovědět panu Estingsnovi na jeho konkrétní otázku a týkalo se to toho, zda by zde neměl být vytvořen zvláštní právní proces pro země, které nedodržují předpisy, aby tedy ty země ehm, potom třeba měly opustit eurozónu. Není zcela jisté, že by ten proces se uplatnil, ale aby to bylo, eh, aby to bylo jaksi metody, metoda cukru a byče. A dále, co se týče strukturálních fondů, Ehm, mám pocit, že zde je asi 18 milionů eur, které nebyly vyplaceny ze strukturálních fondů a že tyto peníze by mohly být vyplaceny eh, Řecku a že komise má možnost eh, zadržet tyto prostředky nebo hroz, hrozit, že tedy nevyplatí tyto prostředky zemím, které nedodržují pravidla eh, paktu stability a růstu. Ale možná bychom se také měli přemýšlet o určité zrychlené cestě o tom, jak tedy eh, celý ten způsob zjistit. Zajímal by mě váš názor na, možnost, na tuto možnost řešení. Děkuji. Nyní ještě pan Šmit. Ano, já mám dva krátké dotazy na pana komisaře. Jednak sleduji to, o čem hovořil pan Kli. My hovoříme o příčinách a důsledcích již delší dobu, ale pořád postrádám návrhy komise, návrhy týkající se zabezpečení stabilitu paktu růstu a stability. Jak můžeme získat lepší governance? Kde se nacházejí návrhy komise? Pan Rin dnes ve hodnocení portugalského rozpočtu řekl, že je třeba eh, pořád, eh, uspořádat nějaké úsporná opatření, ale v každém případě se Portugalsko podí formou 774 milionů na dalších opatření. Tady je určitý rozpol. A pane René, jak to bude vypadat? Mi bude hovořit eh, s šéfem Goldman Sachsu a ptám se, zda je vám známo, že některé členské státy chtějí podat podat žalobu na Goldman Sachs týkající se sekuritizace státních dluhů, hlavně řeckého druhu. Je to skutečnost, která je vám známa, či ne? Uh, Děkuji za otázky. Za prvé, ptali jste se na to, zda jsme si trošku, eh, zda jsme trošku nepřivírali oči. My sami také máme určitou odpovědnost. Um, myslím si, že Většina z nás hlasovala pro, aby Řecko vstoupilo do eurozóny a proto i my bychom měli přijmout část té odpovědnosti. Já nyní přejdu do švédštiny. Vím, že pan kolega Ren tuto řec velice dobře ovládá. Já eh, hovořím o mechanismu, který komise nyní navrhuje. Je to velice chytrá věc, je to velice dobře rozvážené. Komise mm, tedy mm, je ta, kdo rozhoduje, ne rada. A to je takové jisté ujištění pro nás, protože existují země, které jsou mimo eurozónu a já se obávám, že to Evropu rozdělí ještě více, než je tomu doposud. Že například dojde k tomu, že eurozóna se rozhodne o, rozhodně určitých věcech a ostatní země jaksi z celého procesu vypadnou nebudou zahrnuty. V naší zemi jsme diskutovali o tom, že problém Řecka je i naším problémem. Nebylo by tedy dobré do toho zapojit i země, které se nachází mimo eurozónu? Například je požádat, aby se zapojili do těch kreditů a garancí jakožto projev solidarity. Děkuji. Děkuji za slovo. Já vím, že se hlásíte ještě o slovo, ale bohužel už nemáme dost času, takže požádám pana komisaře, aby se nyní vyjádřil. Pan Walter Radermacher se může zúčastnit i druhé části dnešního zasedání, takže možná bude moci odpovědět později. E, nyní e, ještě navážu na otázku pana Oleho Šmita. Hovořil jste o článku 136 smlouvy a parlament by chtěl abyste byl v, tomto, v této, abyste zvolil obecnější opatření, abyste vycházel z článku 121 a aby tedy byl více zapojen parlament. Myslím si, že to je asi otázka, kterou položil pan Schmidt, tedy položil otázku v tomto smyslu. Pane komisaři, nyní máte slovo. Thank you. <clears throat> Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Začnu otázkou, kterou položila paní Cvele. Tato otázka se týkala statistiky Řecka a také to byla otázka na pana Baroza. Chci říci, že členské státy nechtěli dát Eurostatu pravomoci provádět audity ale myslím si, že i členské státy se poučily z této krize a proto nyní při, té, mm, při co nejbližší příležitosti se pokusíme tyto nové kontrolní nebo auditní pravomoci získat. Ten návrh, eh, který se toho týká, je velice eh, solidní, už eh, se o něm hovořilo před několika lety. Ten návrh byl trochu upraven, ale nikoli ze své podstaty a myslím si, že tam nejsou žádné závažné důvody, proč by ten návrh nemohl být v, nej- ve, v krátké době přijat. Dále zde byla otázka na harmonogram e, těchto opatření. Já jsem poslouchal dámské tlumočení tedy, tak e, pokud jsem to dobře pochopil, tak chci říci, že e, nejednalo se o to, že jsme čekali tři měsíce, jednalo se o 30 let, protože už tehdy, uh, už tak dlouho tedy toto řešíme. Nyní jsme se poučili a proto předkládáme tento návrh pro euroskupinu, pro, tento, pro tuto facilitu, pro euroskupinu, pro e, případné řešení krize a pro monitorování stability. Myslím, že je důležité, abyste byl takový nástroj, kterým můžeme zajistit stabilitu v eurozóně za všech okolností i za těch nejhorších okolností. A také chci říci, že rozhodně nechci před ničím zavírat oči a že si eh, že jsme ani nechtěli zavírat před něčím oči, to eh, jde, jde o to, že prostě Řecko již mnoho let eh, tedy ty statistiky předkládalo nesprávně a je nutné, aby to bylo napraveno. Dále je zde otázka vztahu EU a Mezinárodního měnového fondu. Chci zdůraznit, že Řecko stále ještě nepožádalo o pomoc a zatím ještě ani nebylo dohodnutá konečná částka a podmínky, pokud tedy by e, nakonec k tomu došlo. E, my zatím e, budeme připraveni, ale zatím o tuto pomoc Řecko nepožádalo. Dále se zde hovořilo o tom, že mm, jeden členský stát používal zastaralou metodu mm, ohlašování údajů a statistiky. E, já jsem, vy jste nehovořil, o jakou zemi se jedná, ale já si vyžádám informace z Eurostatu a možná doufám, že mi v tom také pomůže pan Radermacher. Dále se zde hovořilo o tom, zda by nemělo být Řecko potrestáno. A vím, že celkově jsme se zde shodli, že chceme vyjádřit spíše solidaritu Řecku, že tím přístupem je spíše solidarita. A pak je zde otázka, zda se přímo nejedná o určité e, trestné činy, které se týkaly těch svopů nebo těch statistických operací. Já ještě požádám e, své, e, pardon, já jsem požádal své Eh, podřízené, aby toto prošetřili a oni mi řekli, že nedošlo k trestnému činu, protože v té době byly tyto operace dovoleny. Takže v té době byly ty swapové operace podle příslušných právních předpisů toho členského státu dovoleny. Nyní již Eurostat zakázal tyto postupy, které mají dopad na mezinárodní účetnictví. Čili od roku 2008 toto bylo napraveno. Na úrovni Evropské unie došlo ke změně legislativy, ale pokud používáme výraz legitimní, tak to nemusí být vždy synonymum e, výrazu legální. Dále jste padla otázka na mise, komise nebo Eurostatu. Zda jsme měli podezření na některé některé eh, nedostatky nebo na některé nesrovnalosti. Pokud, eh, to, pokud jsou zjištěny mm, tyto nedostatky, tak je nutné informovat příslušné mě nebo tedy Eurostat. Dále zde padla otázka na případné spekulace. Chci říci, že pokud mechanismus finanční asistence bude aktivován, pokud bude muset být aktivován, tak je jasné, že v prvním roce e, přislíbili členské státy eurozóny až 30 e, miliard, zároveň až 30 miliard eur, zároveň také bude e, zde financová, financována pomoc ze strany Mezinárodního měnového fondu a jedná se o víceletý program až na tři roky a v těch, co se týče dalších let, tak bude provedeno ještě posouzení jak eh, Eurostatu, tak Mezinárodního měnového fondu a tak také bude záležet na názoru mm, finan- ministru financí jednotlivých členských států. Další otázka od paní Ferreiry se týkala Portugalska a toho, zda jsme, mm, zda jsme přeskoumali program stability Portugalska. My tedy ještě na tom pracujeme. E, zatím je důležité, aby byla respektována všechna pravidla a aby vše bylo podle pravidel e, Paktu o stabilitě a růstu. My jsme se takto chovali a jsme přesvědčeni, že portugalská vláda předložila dobrý, konkrétní program stability, který má směřovat ke, konsolidaci účtů co se týče údajů za rok 2009 a uh, sektoru veřejných financí, tak uh, stále se ještě přeskoumává to, zda ten vývoj toho deficitu se týkal pouze dopadu finanční krize a je a zda tedy, jaký to bude mít vliv na uh, snahu plnění cílů paktu o stabilitě a růstu. Dále zde byla reakce na otázku pana Eppinga. Zdá země, které stále porušují pravidla, by měly být eh, propuštěny z eurozóny. A já chci odkázat na Evropský, na Mezinárodní měnový fond. Já to chápu tak, eh, že by to vyžadovalo změnu smlouvy. A my víme, co by znamenalo eh, změnit smlouvu. Myslím si, že ten náš návrh na zřízení krizového fondu, toho Resolution Fund, to by, um, to by bylo řešením a ukázalo se, by se to tak, že takové řešení by bylo tak neatraktivní, že všechny země by se snažily ze všech sil, aby se nemuseli k tomuto řešení uchýlit. Ale co se týče toho Ehm, té možnosti, že by ty země byly nuceny opustit eurozónu, tak já si myslím, že to není v souladu se smlouvou a myslím si, že to není ani v souladu s filozofií otců zakladatelů a Evropské unie. Myslím si, že mm, ten smysl té smlouvy takto nestojí. Pak zde ještě byla otázka, zda připravujeme konkrétní opatření během eh, několika nejbližších týdnů chci o tom jednat s parlamentem a dnes je to jedna z prvních příležitostí, kdy zde mohu hovořit. Také o tom chci hovořit s radou a se zúčastněnými stranami. Během několika týdnů učiníme konkrétní specifické závěry, které mají posílit eh, mm, paktu o, stabilita, o stabilitě a růstu a také zde tedy se má hovořit o tom dohledu a také o, toho zřízení, o zřízení toho krizového fondu. Myslím si, že na otázku Portugalska už jsem odpověděl. Pak je zde ještě otázka, nebo tedy ještě co se týče Portugalska, tak mohu říci, že pokud tedy to riziko se ukáže reálné, tak bude nutné Eh, přikročit ke konkrétním opatřením. Musím ještě zopakovat, že nesmíme zavírat oči, nesmíme si jak si hrát na slepou bábu, eh, protože to nikdy k ničemu nevede. A také jste se ptali na to, zda ten systém evropské zprávy se má týkat pouze eurozóny nebo celé Evropské unie. Já říkám, že se má vztahovat na celou Evropskou unii. My jsme unii 27 členských států a to je výchozí bod. Paní Čery, a vy jste uh, hovořili o tom, zda se nemá spíše použít článek 121, protože parlament by spíše chtěl použít článek 121. My ho používáme, co se týče například co se týče strukturálních reform a tak dále. A mm, myslím, že nástroj, který souvisí třeba s různými včasnými varováními, jsme zatím moc nepoužívali. Je to nástroj, který se příliš nepoužívá a který si myslím, že v budoucnu bychom možná mohli využít účinněji a aktivněji, ale to by se pak týkalo všech 27 členských států. Chci zdůraznit, že pracujeme na základě smlouvy a tam je to jasně řečeno. Jedná se o článek 136, který se týká všech členských států. A já chci vyzvat, aby všechny země, chci vyzvat všechny země, které se chtějí stát členy eurozóny, aby se také plně podíleli na výstavbě toho nového systému posíleného dozoru a posílené finanční zprávy v Evropě. Děkuji. Můžu ještě eh, reagovat. Hovořil jste o, o, o tom, že budete žádat na všech 27 členských státech, aby vás informovali o určitých, eh, o, o všech operacích. Paní Kate Swinburne eh, hovořila o tom, že by možná mohlo být zavedeno určité moratorium, které se týká těch bilancí. Eh, a že tedy eh, byste řekli, že do určité doby, nebo že od určité doby už ta situace eh, nemůže takto pokračovat. Myslím, eh, že na to může odpovědět pan Rade Macker. Ano, já to chápu tak, že k tomu nepotřebujeme tento článek. Jde o běžný postup podávání informací Eurostatu ze strany členských států a je to nedílnou součástí běžného ohlašování Děkuji. Já jenom eh, jsem se ještě chtěla zeptat vás, protože vím, že už budete muset odejít. Děkuji, já na to ještě zareaguji. Co se týče toho moratoria, takzvaných ehm, clean data, hovoříme zde tedy o takzvaných clean data, tak já si myslím, že celý ten systém statistiky by měl být pokročilejší. a e, respektive myslím si, že ten systém je pokročilejší, než e, tedy jste možná zaznívá ze skeptických názorů. Máme zde zvláštní pravidla, která se týkají například sekuritizace, partnerství soukromého a veřejného sektoru. Máme zde také e, zvláštní pravidla pro svopy. A myslím si, že jsme se snažili ošetřit všechny mezery, které zatím ještě možná existují ale zatím, eh, jsou, eh, zatím to funguje tak, že my rozesíláme dotazníky jednotlivým členským státům, očekáváme od nich odpovědi a tam se také hovoří o všech operacích. Ve spolupráci s členskými státy chceme, aby členské státy buď provedly klasifikaci nebo deklasifikaci toho, jak um, ehm, prováděly ta pravidla um, otázkou je to, že když se měnila pravidla třeba z roku 2001 do roku 2008, tak možná došlo k, rekvali, k té rekvalifikaci nebo k překvalifikování dluhu. Uh, vy tedy hovoříte o takové moratoriu, ale já si myslím, že to už vlastně je součástí našich dotazníků, tento princip, po, kterým, po kterém voláte. Dále, co se týče toho systému um, cash flow, těch, toho hotovostního účetnictví, ale tam jde o to, když se hovoří o pracovních bilancích vlády. Já vás chci ujistit, že pracujeme na tom, aby ten systém toho hotovostního účtování se změnil na ten systém toho akruálního účtování. Myslím si, že srovnatelnost a spolehlivost evropské statistiky v oblasti deficitu a Eh, zadlužení je velice kvalitní a eh, my vytváříme ještě asi dalších 300 dalších statistik, statistik, ale v porovnání s nimi je tato statistika pro dluh a deficit velice pokročila. My jsme v tom dost důmyslní. Děkuji. Nikdo už se nesnaží mm, položit další otázku. Čili dovolte mi nyní zakončit první část dnešního odpoledne. Ehm, trošku, sice jsme nedodrželi zcela jistě ten ehm, časový harmonogram, takže možná teď budeme mít trošku problémy v té druhé části dnešního zasedání. Nicméně tedy eh, započněme tento druhý ehm, panel. Požádám všechny, tedy požádám oba panelisty, aby se ujali míst, aby zasedli na místa, kde seděli předchozí panelisté. Dovolte mi ještě říci, co se týče té první zased, eh, dovolte mi ještě říci na začátku, než se panelisté vymění, že pro mě bylo dost eh, překvapením, že, nebo že možná pro některé bylo překvapením, že členské státy využívají eh, operace které spíše využívají banky a státy používají tyto operace pro své dluhy nebo pro své eh, hospodaření. Možná to pro některé z vás bylo překvapením. Asi by nás zajímalo, kdo vůbec eh, je, kdo zatím stojí, kdo je k tomu motivuje a jaké to sebou nese náklady a jaké jsou hnací síly tohoto, této situace je to například snaha zavést eh, euro, nebo je to snaha neporušovat pravidla pakta o stabilitě a růstu? Myslím si, že je to trošku paralelní situace jako u bank, protože pokud chtějí eh, banky plnit požadavky směrnice o kapitálových požadavcích, tak eh, jsou jaksi půzeny nebo motivovány k určitým operacím. Nevím, zda ta situace se tedy zdá srovnat. Eh, také ještě nevím, jak, eh, jakou službu učinilo informace o zveřejnění dluhu Řecka. Nyní eh, víme, že někdy tedy dochází ke zveličování jednotlivých prvků protože některé, podle některých médiích jsou těmi hlavními vyníky třeba hedžové neboli zajišťovací fondy nebo uh, lidé eh, ne, nebo tedy pouze některé operace. To jsou ještě další otázky, které nás čekají, ale bude zde eh, ještě příležitost na ně odpovědět. Máme zde pana Geralda Corrigena, který je předsedou americké banky Goldman Sachs Bank a on byl také uh, v americké centrální bance Fed. Myslím si, že on je velice tedy um, pověřený k tomu, aby nám odpověděl mnohé dotazy. A pak zde vítám pana Richarda Metcalfa z Mezinárodní asociace pro swapy a deriváty. Doufám, že nám oba panelisté tedy podají um, větší, um, větší informace a pan Metcalf také z pohledu průmyslu. A nyní dávám slovo panu Geraldu Korigenovi. Děkuji, paní předsedkyně. Můžete klidně zůstat sedět, pokud si přejete, říká paní předsedkyně. Ano, to bude pravděpodobně lepší. Bude mě lépe slyšet. Tedy ještě jednou děkuji za pozvání na dnešní jednání. Já jsem se již obrátil s výborem s písemnými poznámkami. říkalo se tam, týkalo se to řízení dluhů a kontroly trhů s deriváty. Protože se nám trošku připozdilo, tak bych se věnovala jenom takovým těm nejdůležitějším tématům taková ta první, nejdůležitější věc vyplynula ještě z předchozí diskuze a totiž jedná se o to, že zda bychom tady neměli uznat to, že učit svých států, či dokonce i soukromých firm je spíše jakýmsi uměním, než něčím, co by mělo vědecký základ. Není možné vždy počítat dopředu s jakoukoliv eh, eventualitou, ke které možná může dojít. U členských států, a hovořilo se zde již o tom, je to tak, že všechny členské země mají jisté závazky, které se vždy v rozvaze, tedy se, které se v rozvaze vždy objeví, či v rozpočtu. Můj názor na tyto příklady je to, že je opravdu důležité mít v Evropě dobré dohledové orgány a samozřejmě i v USA a že je rovněž důležité mít nezávislá grémia, která budou stanovovat zásady pro účetnictví a výkaznictví. A proto si myslím, že řízení dluhu států by mělo být, eh, by se mělo držet na jistých základních zásad. Já zde mám na mysli pouze některá opatření z mnoha. Takovéto praktiky řízení dluhů by měly vždy ohledňo, zohledňovat zásadní hodnoty. Viděli jsme příklady, kdy finanční trhy nebo i veřejnost při nejmenším pojistou dovu zůstaly klidné s ohledem na země, které měly velké deficity. Pokud ovšem nedojde k snížení těchto deficitů, tak samozřejmě je připravenost ukázat dobrou vůli čím dál tím menší, až někdy naprosto zmizí. Když se podíváme na náklady, které jsou spojené s dluhy, tak je samozřejmě jasné, proč dochází k rozplynutí této důvěry. A proto je důležité, aby instituce, jako je Eurostat, mohly provádět svou práci jako politicky nezávislé instituce. Je důležité, aby zde byla ta nezávislá politická nezávislost a zároveň nutnost eh, být odpovědní. A to je pro Eurostat stejně tak důležité jako pro Evropskou centrální banku. Co se týče profilů splatnosti a jejich optimalizace, tak to je samozřejmě také velice důležitá věc, i když to může být drahá záležitost. země samozřejmě zohledňují i rady soukromých firm. Když se jedná o to, jakým způsobem chtějí řídit své dluhy, jaké strategie volí v rámci řízení těchto dluhů. Proto existují v mnoha zemích eh, takzvané skupiny lidí, kteří se nazývají primary dealers. A ještě jedna věc zde z diskuze vyplynula, a totiž to, že účetnictví a standardy pro země musí být co možná nejvíce transparentní. Je nutné se pokusit o to, abychom postupovali koherentně, a to i z mezinárodního hlediska. Je důležité mít za cíl vyšší přeshraniční harmonii. A mám tím na mysli tedy rozvahy státu. Samozřejmě zázračný prostředek v rukou nemáme, ten neexistuje, dluh je dluh a je třeba ho určitým způsobem financovat. Ale pokud by se dodržovaly jisté základní zásady, tak by trh zůstal otevřený vůči dluhopisům a také robustní. A pak jde ještě o zlepšení dozoru nad trhem s deriváty. To je opravdu vysoce komplikované téma. Již od začátku chci předeslat, že i před takové ty problematické doby, které prožíváme v poslední době, jsme na tomto poli dosáhli velkých úspěchů. Začali jsme s tím v roce 2005. Tehdy jsme vytvořili ještě systém varování, který se týkal infrastruktury trhu s deriváty. Tento systém se osvědčil. Jednalo se o takový systém jakýchsi červených nitek a opravdu docházelo k používání těchto červených nitek. A musím říct, že z mé zkušenosti v New Yorkské centrální bance a dalších centrálních bankách vidím, že do, jsme dospěli k velkému pokroku. Samozřejmě Podařilo se nám zachytit strukturální slabosti trhu s deriváty. Pokud by k tomu nedošlo, tak si myslím, že by stávající finanční krize byla ještě mnohem a mnohem hlubší. Vyjmenovala jsem tedy pět či šest konkrétních příkladů zlepšení, které, ke kterým již došlo. Nechci to opakovat, ale možná na závěr bych ještě uvedl, že po dlouhých diskuzích se všemi úsnečníky na trhu s dozorovými orgány a se zainteresovanými stranami na průmysl musím říct, že ty eh, clearingové facility již fungují Samozřejmě potřebují jistou dobu k tomu, aby fungovaly dobře, ale rozhodně to snižuje systémové riziko, které je obsaženo právě v obchodech s deriváty a zejména v obchodech s credit default swaps, s těmi takzvanými CDS. A v současné době také probíhá několik velice dobrých iniciativ. Je to trend k centrálnímu clearingu. Jde o to, že veškeré standardní deriváty, eh, se kterými obchodují účastníci trhu, musí být nahlašováni centrálně do centrálně, centrálního clearingového střediska. Takže je zajištěna transparentnost a je zajištěna také to, že jsou k dispozici informace včas. V současné době 95% veškerých otevřených pozicí z CDS a většina nestartněných pozicí z CDS jsou již zachyceny ve zvláštní statistice pro CDS. A platí to rovněž pro další deriváty nebo by alespoň mělo to takto platit. Takže jsou to jakési týdenní zprávy a pomocí těchto týdenních zpráv můžeme neto zobrazovat pozice CDS. Jsou tam informace o účastnících na trhu a také o státech. Tímto způsobem jsou všichni, kteří se pohybují na trhu s deriváty, nuceni k tomu postupovat transparentně a je možné to také ověřit. Proto je tedy důležité, abychom měli konsolidovanou, konsolidovaný dozor. Dohledové orgány téměř ve všech zemích mají pravomoc požadovat po obchodní sféře informace. Jedná se o opravdu všechny relevantní údaje, které mohou požadovat. To, co si vyžádá dozorový orgán, obdržet musí. A pokud dojde k problémům s kolaterálními prodeji či s takzvanými nulovými prodeji, je možné reagovat mnohem rychleji, pokud jsou k dispozici potřebné informace. Podle mého názoru je možné tímto způsobem vytvořit nutné podmínky pro zajištění transparentnosti, bezpečnosti a důvěryhodnosti trhu s deriváty. Pokud chceme přistupovat k reformám, tak ovšem musíme zároveň zajistit, aby centrální banky mohly i nadále sehrávat svou úlohu, aby tedy poskytovaly likviditu, aby stanovovaly ceny, a to jak na trzích s deriváty, tak na, na trzích s peněžními toky. Děkuji vám za pozornost. Uh, Velice děkuji. A nyní nás čeká druhá prezentace pana Richarda Metcalfa. A poté bude čas na dotazy. Mám pocit, že už eh, mý kolegové se začali hlásit, mají zájem o dotazy. Vážená paní předsedkyně a vážení členové tohoto výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, já se chci soustředit zejména na otázku e, průhlednosti dohledu, protože jsou zde hlavní několik, e, je zde několik hlavních poučení. Za prvé, musí to být systém solidní, musí být systém odpovědný a jsou to vlastně všechno věci, o kterých hovořil již můj předřečník, pan Kardogan. Co se týče průhlednosti toho dozoru, tak myslím si, že my jako průmysl můžeme spolupracovat eh, také s legislátory a můžeme nad tím spolu, můžeme spolupracovat a hledat nejlepší, nejefektivnější cestu. Já budu hovořit spíše stručně, abych ještě dovolil čas na dotazy a na mm, konkrétnější otázky. Otázkou je, zda máme či nemáme mandát k tomu eh, navrhovat, jak spravovat eh, dluh a jak spravovat finance v jednotlivých členských států, takže já k tomu nemám mandát a mohu spíše hovořit o tom, jak to vypadá na trhu s mimo barzovními deriváty. Myslím si, že je důležité, aby zde bylo více průhlednosti na trhu. Podle nás je to odlišná, odlišná oblast, která pod, vyžaduje také analýzu nákladů a užitku. Je však stále nutné mít na, pamětnost, na, oblasti to, že transparence následuje likviditu a není tomu naopak. Co se týče naší asociace, tak my zastupujeme celou řadu všech eh, stran, které jsou zapojeny do eh, smluv o mimoburzovních derivátech. Jsou tam i jednotlivé státy, jsou tam také jednotlivé fondy a často se používají tyto deriváty k eh, řízení rizika. Od 80. let tomu tak probíhá. To znamená, není pravda, že tyto nástroje jsou něčím novým. A například u prvními takovými deriváty byly swapy v roku 83. E, víme tedy, že je také e, je to, že to tvoří také velký, velký objem na trhu. Všichni naši členové ze všech eh, těch druhů našich členů se však eh, shodnou na tom, že je naprosto zásadní zajistit průhlednost, aby se také zvýšila účinnost tohoto trhu, který slouží širší ekonomice. Také je tento eh, trh mm, významný a musíme si být vědomi toho, že ta částka, která je v těch eh, mimoburzovních derivátech, ta tvoří pouze zlomek všech eh, těch různých nástrojů, jako jsou třeba cené papíry a další. Eh, to znamená, není to rozhodně nějaká největší nebo zásadní část celého toho trhu, kterou tedy ty mimoburzovní deriváty netvoří zásadní část trhu. Dále je nutné také zabránit manipulacím trhu, protože to může oslabit důvěru a může to také oslabit ostatní účastníky eh, na trhu. Také je zde eh, otázka systém, systemického dozoru, buď celého trhu, a nebo tedy je také nutné eh, mít dohled nad, nad celým trhem a také nad tím, aby se nebyly příliš velké společnosti, které mohou pokřivit konkurenci. Také je nutné, aby, nebo průmysl eh, souhlasí s tím, aby zde byly regulace, protože pokud eh, zde nebude žádný dozor, tak to bude, eh, tak to mm, bude na škodu. A jsou zde také, je nutné, aby zde všechny tyto smlouvy, které jsou vyžadovány moderní ekonomikou, aby mohly fungovat, ale tedy pod dohledem. Ten celý, ta celá myšlenka je dost jednoduchá. Je zde tedy eh, systém eh, ohlašování transakcí, což umožní eh, monitorování těchto transakcí v reálném čase, nebo téměř v reálném čase. A takový systém již existuje ve Spojeném království, který právě také dokáže ehm, upozornit na některé mimoburzovní deriváty, které mohou porušovat Eh, ty požadavky směrnice MIFID. Dále je také důležité, abychom zajistili, že zde bude eh, dvou, eh, dvoustranný trh, nebo trh, který poběží oběma, oběma směry. A také musíme zabránit pokřivování a zneužívání, zneužívání trhu a také zneužívání nebo pokřivování cen. Co se týče toho systemického dohledu, tak je zde tedy ten, ta myšlenka určité databáze údajů, kde by se tedy e, všechny deriváty rozdělovaly podle podkladových aktiv. To znamená, jednalo by se o určitou databázi všech e, derivátů na určitém stejném základě. A poté by se je také důležité vytvářet agregovaný nadnárodní obraz této situace. A myslíme si, že dobrým řešením je jednotná databáze podle tříd aktiv. A nikoli pouze proto, že je levnější, ale také proto, že splňuje všechny standardy obezřetnosti a účinnosti, co se týče dohledu. Samozřejmě, že jsou zde mnohé podrobnosti, které se týkají toho ohlašování transakcí a to může být komplikované, protože je nutné, aby zde byly velice dobré technické standardy. Také je zde nutné hovořit o eh, jazyce, v jakém bude toto to ohlašování. Jsou zde také další nové výzvy. Například je zde tedy pravidlo ochrany osobních údajů, které se týká transakcí. A je zajímavé, že tedy dokonce i, eh, i když ten trh někdy je ochoten tyto data po, eh, poskytovat, tak jsou zde právní překážky v některých jurisdikcích. Ale my se budeme snažit všechny tyto překážky překonat a najít řešení. Myslím si, že je také dobré mít na paměti, že eh, ty úvěrové deriváty Eh, abychom tedy všichni měli stejné informace, které se týkají eh, rozsahu a pozice těchto kredit, těchto úvěrových derivátů. A eh, ukazuje se, že celkově tvoří tyto deriváty pouze malý zlomek a také tvoří pouze malý zlomek nesplacených dluhopisů a půjček. A také musíme přemýšlet o tom, jaká je vůbec úloha těchto uh, derivátů, protože tyto deriváty jsou pouze takovým okrajovým nástrojem. Hlavním nástrojem jsou uh, trh komodit, půjčky a um, další. Hovořili jsme také o těch různých, uh, o tom, že tedy Konkrétně třeba ty, uvě, ty uh, deriváty CDS v Řecku, v řeckých dluhopisech tvoří pouze 2 a e, také e, musíme říci, že pro velké investory um, e, dávají tyto deriváty CDS větší důvěru, a, ale je nutné omezit CDS, tyto deriváty CDS, nebo že to omezení těch CDS by potom vedlo k tomu, že by investoři žádali mnohem větší výnosy. Chci říci, že naše mezinárodní asociace má členy z 57 zemí po celém světě a podporujeme tedy učený mezinárodní způsob koordinace derivátů OTC. A protože jsou důležité pro naši, pro celkovou infrastrukturu. Ale je však důležité brát v úvahu přeshraniční e, trh který má určitá specifika. A co se týče také systemického dozoru, tak není žádná jiná, žádný jiný způsob, než eh, jít, eh, než tedy používat tu mezinárodní spolupráci a přeshraniční spolupráci. Pak je zde ještě otázka takzvané velké angažovanosti. Víme, že, nebo jsme přesvědčeni, že Evropská unie má eh, legislativu skutečně prvotřídní. Je zde například směrnice o kapitálových požadavcích, a my tedy eh, se domníváme, že je důležité, aby jednotlivé, eh, aby tedy byla zde dobrá kázeň, aby také eh, se tedy všechny informace dostávaly do těch rozvah. Vím, že je zde ještě hodně práce. Mm, část té práce je spíše odborná, část je ale spíše politická a záleží na politické dohodě. Já si myslím, že minimálně bychom měli eh, se rozhodnout, jakou cestou se pustíme a pak se dohodnout, že tou cestou se chceme pustit všichni. A já eh, tedy doufám, že ta cesta bude dobrá a děkuji vám za pozornost. Um, děkuji. Děkuji. Přečtu teď seznam řečníků. Bohužel mě mrzí, že někteří řečníci museli odejít. Werner Langen. Um, so we'll start with Kate. Začneme, Kate. Velice děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za velice zajímavou diskusi a jsem velice ráda, že se dostáváme stále dál, co se týče derivátů a také, když že hovoříme o další regulaci. To je pro mě velice povzbudivé. Nejsem si jistá, zda ten systém těch zúčtovacích středisek bude stačit na situaci těch uh, Eh, derivátů. Eh, pane eh, Kergene, já vím, že nejste jediná banka, která využívala toto zajišťování. Já vím, že jsou to ještě, že to byly i další banky a mnoho dalších vašich kolegů, kteří toto využívali. Ale myslím si, že první otázkou je, zda toto vůbec používat. Ale pak je zde otázka na to používání pro státní dluhy. Myslíte si, že když je zde nějaký pro- produkt, který je dobrý pro státní pokladnu, eh, pak je zde však nebezpečnost pro daňové poplatníky. Kdo nese riziko? Je to prodejce nebo ten kupující? A mm, ne, myslím si, že ta odpovědnost by měla být úplně na začátku celého toho systému. To jsou otázky, které si klademe během eh, minulých týdnů a já doufám, že také vaše odpověď mi podaří, abych si na to učinila lepší názor. Děkuji. Paní Podimata a poté požádáme o reakce, protože se vás hlasí příliš mnoho. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat těmto dvou referujícím za úvodní slova eh, která se týkala také iniciativy, eh, která byla učiněna před měsícem a půl. Lucembursko, německá kancléřka a francouzský eh, prezident skutečně poslali dopis panu předsedovi Barosovi, kde vyžádali aby skutečně jsme dostali názor o tom, do jaké míry došlo k určitým nesrovnalostem, které způsobily také nejistotu na trhu derivátů. Protože vznikla takzvaná jednotná struktura pro likviditu těchto výrobků. Optám se, jak můžeme zajistit nezávislost takovéto struktury? Vy jste řekl, že takováto struktura by měla být vytvořena. A ptám se, zda je zapotřebí také formulovat minimální podmínky pro CDS, tak jak to bylo skutečně stanoveno v tom dopisu šéfů vlád. A ptám se, zda máme mít nějaký nástroj, který by pokrýval rizika. Velice děkuji. Pane Korigane, chcete na to reagovat? A nebo potom pan Metcalf? Ano, děkuji. Já se pokusím odpovědět na první otázku. Doufám, že jsem ji dobře porozuměl. Za prvé, mm, používáme zde dost silná slova. Myslím si, že to slovo conceal, skrýt, to je dost silné slovo. Pokud eh, k tomu dochází, to už je další věc. Hovoříme zde o oblastech, kde by asi bylo dobré, aby bylo více průhlednosti. Já s tím souhlasím. Ale musíme mít dále na paměti to, že některé transakce a zejména některé transakce v Řecku, ty proběhly už před eh, mnoha lety. Ale já si myslím, že je dobré, aby zde bylo více průhlednosti a více zveřejňování údajů. Pokud jste se ptala, zda já se domnívám, nebo pokud jste se ptala na názor můj na to, kdo nese odpovědnost, tak já mohu říci, že odpovědnost nesou eh, všechny strany, nebo obě strany. A mm, říkám to zcela přesvědčeně, odpovědnost nesou obě strany. období od roku 2000 až 2001, ale zejména v několika posledních letech, včetně krizových let, eh, došlo k velkému tlaku, k velkému hnutí na to, aby došlo ke z, k vyjasnění, eh, kdo nese odpovědnost. Také byl tlak na to, aby bylo písemně řečeno, kdo nese Eh, jakou odpovědnost a jakou odpovědnost má jak tedy ten pro, pro, prodávající, tak ten kupující. A já sám mohu říci ze své vlastní zkušenosti, že ta kritická odpovědnost, ta základní odpovědnost je eh, na tom, eh, na tom prodávajícím a je důležité zajistit, aby veškerá dokumentace, která doprovází tuto transakci, byla komplexní a srozumitelná. Ale ještě chci reagovat na tu otázku, tedy kdo nese odpovědnost. Já chci ještě jednou zdůraznit, že odpovědnost nesou obě strany pokud bychom to brali v úvahu, tak bychom možná byli v lepší situaci, než jsme teď. Ještě zde byla druhá otázka. Ten termín spekulace. Dovolte mi začít zde. Já si také myslím, že ten termín je dost zatížený. Záleží na tom, v jakém kontextu ho použi- používáte a kdo ho používá. Já chci pouze mimo zápis říci, že je důležité, abychom přemýšleli o tom samotném termínu spekulace. Já jsem sám došel k určitému konceptu, který je velice jednoduchý. A ten koncept říká, že na trhu eh, derivátů, ale i na jakémkoliv jiném trhu jde o to, že každý kupující má svého prodávajícího, každý prodávající má svého kupujícího a na tom je prostě trh založen, tak to trhy fungují. A pokud chce být někdo, eh, pokud tedy chce nějaká země něco prodat nebo koupit, no tak musí najít partnera. A to je základním principem trhu. Myslím, že bychom měli být trochu eh, opatrní v tom způsobu, jak k té situaci přistupujeme a jak o ní přemýšlíme. A eh, co se týče toho rozvoje, toho vývoje vztahu mezi kupci a prodejci, tak eh, tam také byly právě kvůli tomu vypracovány zvláštní nástroje, jako ta, ty zúčtovací centra. A ještě chci reagovat na další část vaší otázky. Já chci říci, že zde mám mnoho porozumění k mnoha eh, věcem, o kterých zde hovoříme, ale pokud chceme celou situaci posílit nebo mm, tak můžeme například využít ta eh, zúčtovací střediska, ale pokud je chceme využít, tak musíme být naprosto jistí tím, že budou účinně regulována a že bude dodržováno jak, eh, že bude dodržována jak litera zákona, tak i duch toho zákona. Jsou zde, budou, měla by zde být určité standardy a měly by být stanoveny také jasné podmínky eh, toho, kdo, se může, kdo do těch vztahů může vstupovat a kdo také může být z těch vztahů vyčleněn. A ještě chci také říci, že mám zkušenosti z, z několika posledních let. A co se týče těch standardů, tak já bych třeba v případě CCP navrhl takový standard, aby bylo e, možno tedy prokázat, e, že jsou tyto subjekty schopny odolat takzvaným stres testům, nebo tedy zátěžovým testům. A e, že doufám, že mi budete doufám, že budete souhlasit, nebo že mi budete důvěřovat, když říkám, že ty požadavky na finanční integritu jsou velice přísné. Čili ještě se vracím k té otázce spekulací. Já jsem plně přesvědčen, že ty reformy, o kterých se hovoří a které už některé z nich již byly učiněny, mohou úspěšně reagovat na vaše mm, otázky. A myslím si, že také vývoj v následujících eh, letech či měsíc. To znamená také možnost toho, že budeme mít k dispozici více informací, tak to samo již zlepší průhlednost a zlepší to jak zprávu, tak eh, to bude dobré i pro společnost a i pro obchodní společnosti. A myslím si, že to také snad přinese lepší stabilitu, než jaká zde nyní panuje. Velice děkuji a nyní, pane Metcalfe, můžete také reagovat. On the first question, I, I K té první otázce. Tu bych chtěl také okomentovat. Jsem toho názoru, že odpovědnost musí být sdílená. A čím více se jedná o ty menší operace, tím větší je také odpovědnost prodávajícího. Normálně existují také svapy, které manager používá také pro zjištění koncentrace to neznamená, že bych ale nesouhlasil s tím, co řekl pan Korigen. Tady se jedná spíše o určité nuance, které musíme brát na vědomí. Když bychom chtěli šetřit spekulativní aktivity, tak budeme mít asi určité problémy již s definicí kredity Sotva budou existovat dvě strany, které by měly stejný názor na pohyb cen. Musí to existovat také možnost, že nabídneme také určité obligace v nouzové situaci, ale za to je třeba platit určitý příplatek. Můžete sledovat činnosti na trhu a zjistíte, že existují zdravý trh a že existuje mnoho subjektů, které mají chuť podnikat a které jsou ochotni riskovat. Role CCP tady musíme být velmi obezřetní, protože se tady může existovat určité riziko, když vytvoříme CCP a když bude existovat eh, ochrana a my nechceme chránit jenom jeden subjekt, ale chceme eh, chránit několik subjektů, které jsou součástí toho zúčtovacího centra ale například některé záležitosti fungovaly velmi efektivně v případě bankrotu Lehman Brothers. Co to znamená? Musíme si uvědomit, jak jednat, když budou někteří partneři systematicky ohroženi. Děkuji. Ptám se, zda má někdo ještě nějaké dodatečné otázky. Hans-Peter Martin se přihlásil jako první. Prosím, máte slovo. Uh, Pane, děkuji. Pane Korigene, je pro nás velice zajímavé setkávat se s partnery a s kolegy a se členy e, z banky Goldman Sachs, ať už je to z Austrálie nebo ať už je to z New Yorku. My si zde klademe určitou otázku. E, my jsme tedy ohromeni tím, jaké jste měli úspěchy, protože všechny ostatní banky, s nimi to šlo z kopce a vám se dařil docela dobrý biznis. Pokud byste byla určitá příležitost um, přijmout návrh eh, řecké vlády a angažovat se do určité svopové operace, do určitého svopového výpočtu, který by pomohl vstupu Řecka do eurozóny, šli byste do toho znovu v tom Goldman ve vaší bance, anebo byste řekli, ne, ne, ne, my bychom do toho znovu nešli, protože by to eh, poničilo naši reputaci. A také souhlasíte s tím, co dnes říká dnešní svět? Oni říkají, že Goldman Sachs je relevantnější než papež. Děkuji, nyní pan Papakulos. Může mimo mikrofon. Můžete na to reagovat? Ano, já na to reaguji, já na to budu reagovat trošku podrobněji, podrobněji, podrobněji. Chci říci, že i papež má dnes mnoho problémů. Εκτός από τον Πάπα, είχε προβλήματα και ένας Βυζαντινός αυτοκράτορας, ξέρετε, Eh, v určitých potížích byl i byzantský císař z toho důvodu, protože chodil s jednou mladou dámou ve své době a bylo mu řečeno, že tato žena ta byla víceméně určitou personifikací zla ale on říkal, že mnoho dobrých věcí pochází právě od žen. Ve Spojených státech máme jak dobro, tak zlo. A celá řada dobrých věcí pochází právě ze Spojených států, ale ze Spojených států vzešla také krize, takže pomožte nám, abychom se z této krize dostali. V současné době je jedna z příčin Eh, právě eh, americká eh, situace a půjčky. My máme trošičku podobnou situaci v Evropě, ale věrohodnost dolaru by měla spadnout vůči euru, ale není tomu tak. My hovoříme teoreticky o celé řadě věcí, ale ptám se, zda by nebylo dobré, abyste nastolili dobrou paritu, když řeknete, že euro by mělo být o hodně silnější než dolar. Děkuji. Děkuji. Tak já nevím, jestli jste zde v úloze papeže nebo té svůdkyně, ale můžete tedy odpovědět na ty dotazy. Ano. Dobře, tak eh, necháme teď stranou papeže. Já si myslím, že eh, zde eh, tedy musíme čelit těm Myslím si, že nyní, nejsme, nyní jsme v jiné situaci, než tomu bylo, když byly uzavírány ty smlouvy s těmi swapy s Řeckem. Takže nejde to porovnávat, zda bychom to učinili znovu. Myslím si, že nejlepší, otáz- nejlepší reakcí na vaši otázku je to, když řeknu, že před deseti či jedenácti lety byla situace dost jiná. Například, myslím si, že nikdo nepochybuje, nebo já nepochybuji o tom, že i kdyby dnes byly stejné Eh, stejné okolnosti, což samozřejmě nenastane, tak si myslím, že bychom to asi učinili do jiné míry a trochu jinak. Možná ale bychom eh, zašli ještě dále v tom, abychom si uvědomili odpovědnost jak prodávajícího, tak kupujícího. Také chci zdůraznit, že úplně nejdůležitější je to, že i e, tedy v období 98, 99 a 2000 byl ten hlavní cíl, hlavní účel těch svopů, bylo to, aby se jejich dluhopisy mohly změnit, aby tedy mohla dojít k tomu eh, přesunu mezi dolarem a eurem. A aby se tedy eh, mohly ty svopy proměnit eh, do, do těch eurových svopů nebo do těch evropých dlu, do toho euro, eurového dluhu, protože Řecko chtělo přistoupit do Evropské unie. A jednalo se tedy o rozhodnutí eh, Řecka a banky Goldman Sachs. Bylo to velice mm, rozumné rozhodnutí, respektive eh, racionální rozhodnutí. A i když dnes se tedy na, eh, ho přeskoumáváme po 10 či 11 letech, tak se to jeví tehdy, nebo z toho tehdejšího pohledu jako racionální rozhodnutí. Pak se ale už dostávám k té druhé otázce. My jsme prošli určitým obdobím, kdy ten eh, kurz eh, eura a dolaru, kdy tedy euro posílilo vůči euru, eh, pardon, kdy euro po, posílilo vůči dolaru a jenu, bylo to asi v období 2000 až 2001, pardon, kdy euro oslabilo. A tehdy se Řecko rozhodlo, že vezme ty původní transakce a že tedy se navrátí k těm historickým kurzům, směným kurzům. Tehdy došlo tedy k té restrukturalizaci těch původních svopů. A e, byly to zde, vznikly tedy ty interest rate swaps, a eh, od těch tržeb, od těch tržních sazeb se to eh, změnilo na historické sazby. A ta celá situace vyústila to, že došlo o snížení o 1,5 ale, even, ale i eh, při tomto menším poklesu eh, tvořilo, tvořil ten poměr stále 100%. Takže pokud se ptáte, zda bychom to rozhodnutí učinili i nyní, tak je nutné mít na mysli, že pokud by tehdy eh, pokud by tehdy platila taková pravidla, jako jsou pravidla z roku 2008, tak pokud by v roce 2001 platila taková pravidla, která jsou platná v roce 2008, tak by vznikla situace, ve které e, pokud tedy ještě vezmeme v úvahu naprosto stejné okolnosti, tak můžeme říci, že celá ta otázka, která v roce 2008 je tak kontroverzní, ta by vůbec vlastně, tady vůbec vlastně nevznikla tehdy. Takže já na to mohu odpovědět eh, ještě tedy ta druhá otázka, no ještě se na tu druhou odpověď, na tu druhou otázku která eh, hovoří o hypotéze, že celá ta krize přišla ze Spojených států. Já jsem tedy dost eh, pokorný v tom, abych řekl, že je na tom dost pravdy. Je pravda, že mnoho velice vážných problémů přišlo ze Spojených států a určitě nebudu popírat to, že ty kořeny krize v mnoha ohledech eh, právě vyrostly ve Spojených státech ale dovolte mi tu otázku ještě rozvést. Myslím si, že zde ještě můžeme hovořit o směných kurzech mezi eurem a dolarem. Vzpomenu si, že když jsem, já jsem 25 let působil jako bankéř v americké centrální bance a jedním z mých úkolů tehdy bylo také podílet se na politice směných kurzů. Takže pokud mi eh, ale dovolíte, tak já tedy dnes nebudu na tuto otázku již odpovídat. Děkuji, já nevím, jestli se k tomu chce ještě vyjádřit pan Metcalf, ale mám tady uh, poznámku, že se chce ještě náš kolega přihlásit o slovo. Velice děkuji. Eh, mám pouze malou doplňující otázku. Děkuji za všechny prezentace. Hovořil jste o tom, že tehdy, v té době, se eh, ty swapy obchodovaly za tržní ceny, za tržní úroky. To znamená, že tehdy ta úroveň byla 2,4 milion eur v roce 2001. A pak vy hovoříte o tom, že v roce 2005 jste prodal ty svopy za 5,1 milionů eur Národní eh, řecké bance. A z toho vznikají pohyby, eh, pardon, pochyby, že zda v okamžiku, zda v roce 2001 to skutečně byly pouze ty tržní sazby, za to byla ta čistá tržní sazba. A mm, právě si kladu otázku, zda tam nebyly ještě nějaké skryté prvky, zda tedy nedošlo ke snížení toho dluhu a k určitému přetvoření aby, aby, Euro, aby Řecko mohlo vstoupit do eurozóny. E, já nevím, vy jste hovořil o nějaké ceně v roce 2005, já o tom nic e, k tomu tedy se nedokážu vyjádřit, ale mohu říci, že co se týče angažovanosti v úvěrových kreditech, v, v kreditech v souvislosti s Řeckem, Eh, to znamená, že banka Goldman Sachs prodala většinu těchto swapů v roce 2005, ale já nevím tu cenu, eh, nepamatuji si konkrétně, ale co se týče v roce, v roku 1999 až 2000 a 2001, tak já to chápu tak, že na začátku roku 98, nebo možná to byl rok 1999, říká řečník, tak Goldman Sachs eh, se zapojili do velkých transakcí s těmi swapy. A mám, myslím, že tam se jednalo o eh, tržní eh, kurzové Eh, tržní směné kurzy. Ale dále v dalších letech došlo k poklesu hodnoty eura vůči dolaru a jenu. A v tomto kontextu Řecko eh, také pokračovalo Mám pocit, že začalo to asi v roce 2000. V roce 2000 to bylo poprvé, kdy, kdy Řecko chtělo použít ty historické změné kurzy a ty byly dost odlišné od těch tržních. A to umožnilo Řecku určitou ochranu proti těm pohybům směných kurzů eura vůči dolaru a jenu. Na základě této zkušenosti se všechny existující swapy, které nebyly splaceny, tedy swapy z jara a léta 2001, na základě toho byly všechny tyto swapy restrukturalizovány na základě těch historických sazeb. A to, ta restrukturalizace proběhla v kontextu s těmi historickými sazbami a výsledkem bylo to, výsledkem byla taková situace, že Řecko které původně eh, tedy mělo smlouvy s Goldman Sachsem, tak zde byly zde, bylo to podle pravidel, která tehdy byla mm, akceptovatelná, která tehdy byla přijatelná. A tehdy se jednalo asi o 2,3 nebo 2,4 miliard dolarů. tehdy došlo o e, snížení o 1,5 v poměru, e, nebo co se týče toho řeckého dluhu. Ale, jak jsem mi říkal, pokud by tehdy platila pravidla z roku 2008, tak e, by tehdy se ta částka 2,4 miliard jevila jako půjčka a nedošlo by k žádnému snížení toho poměru dluhu k HDP. Tak to chápu já. A já doufám, že se mnou souhlasíte. Bohužel řečník hovoří mimo mikrofon. So, Walter, you happy with that? Well. Nevím, zda vám stačí tato reakce. Ptá se paní předsedkyně. Já se omlouvám, říká paní předsedkyně. Hovořil jsem o tom, že ještě požádáme pana Redenmakera právě, aby ještě zůstal, aby ještě reagoval. Nyní se ptám pana Richarda Metcalfa, zda se ještě chce vyjádřit? Nikoli. Čili nyní jsou zde je, další soubor otázek. Pan Ole nejprve. Děkuji, paní předsedkyně. Velice rád jsem si vyslechl oba přítomné pány a myslím si, že to do velké míry dává smysl. Možná s tím někteří kolegové nebudou souhlasit, ale veřejně můžu říci, že jste jaksi zatraceni, nebo že byste měli být zatraceni, protože to, co jste dělali, to není přijatelné. Ptám se, jak je možné, eh, vy jste ztratili důvěru ve, ve, ztratili jste důvěru veřejnosti a zajímá mě, co děláte pro to, abyste tu důvěru opět obnovili. Mám pocit, že dnes vám tady skoro nikdo nevěří. Skoro nikdo nevěří tomu, co říkáte. Myslím si, že částečně eh, když tedy eh, lidé, kteří čtou noviny, tak myslím si, že většina lidí minimálně v mém volebním okrsku má zcela jiný názor, nebo se na to dívá, na tu situaci zcela jinak než vy. Možná byste eh, ještě, ještě se chci zeptat na otázku, co si myslíte o možném zákazu některých produktů? Protože mnoho lidí dnes říká, že některé produkty by měly být zakázány. Jaké by to mělo dopady? Pokud by zde existovala eh, globální celosvětová legislativa, která by zakázovala některé produkty, včetně některých produktů, eh, s nimiž obchodujete vy. A dále se chci zeptat ještě na spekulaci. Vy jste hovořil o tom termínu spekulace. Můžete tedy sám definovat, co vy sám si podstavujete Eh, představujete pod tím termínem defini- eh, spekulace? Je to, je to tedy něco ze zásady negativního? Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji. Já samozřejmě nemám nic proti tomu, aby se pan Rádermach dále ptal, ale my bychom se také rádi dostali ke slovu. Nejdříve bych chtěl poděkovat za to, že jste nás zde navštívil a že jste nám vysvětlil vaši pozici. Mám několik otázek o budoucím fungování Padlo zde to, že je třeba zajistit důvěryhodnost dat, které se předávají a zároveň zde musí být zajištěna transparentnost a to je, myslím, poněkud obtížný úkol. Vy jste řekl, že sluneční světlo je nejlepší transparentnost, že to je to proti podvodu, ale pokud toho světla bude málo, tak to nestačí. A druhá věc, infrastruktura těch zúčtovacích clearingových středisek Máme um, určitou infrastrukturu, která je podle amerického práva. My chceme ovšem, jakožto Evropané, mít eh, také přístup evropských orgánů dozoru k těmto údajům. A budeme samozřejmě muset pravděpodobně zavést své vlastní instituce. Kolik si myslíte, že hospodářská soutěž takovýchto eh, institucí sneze, snese? Protože pokud um, zde dojde k koncentraci takovýchto institucí, tak je to pravděpodobně rizika, riziková záležitost. Vidíme totiž, že bankrot Lehman Brothers dokázal rozvrátit celý systém. Takže já bych se chtěla zeptat na to, jak vidíte nutnost různých regulací transparentnosti. Uh, a to eh, myslím tím rozdíly eh, čistě finančních eh, nástrojů a konkrétních obchodů, které musí být také odstupňováním způsobem zajištěny. A Poslední otázka se týká toho, co řekl pan kolega Smik. Nemyslíte si, že ty systémy bonusů, prémií přispěly k obrovskému podcenění rizika? Já totiž vidím, že během posledních deseti let se v průměru podíl finančního hospodářství v USA pohyboval mezi 7, 5 a 7 procenty hrubého národního důchodu, ale z, z, bylo to téměř 41 všech zisků v USA. Není možné, že ty systémy těch pobídek eh, nebyly správně nastaveny, protože Goldman Sachs je, myslím, velkým, velkým případech pro to, jakým způsobem byl pohanán trh s deriváty k tomu, že v podstatě se zde ztratil cit pro riziko. Děkuji. Děkuji. Chci se zabývat dvěmi aspekty. Za prvé chci připomenout, že řecká krize nesmí být izolovaná od celkové hospodářské krize. Z německého úhlu se neustále díváme na Řecko. To je určitá chyba, protože víme, že v Řecku došlo k určitým aspektům, které mají právě původ Řecku, ale nesmíme se na to vše dívat izolovaně. Zdá se mi dobré, že hovoříme o transparentnosti, o dohledu a o statistikách. Ale k čemu to vede? Transparence a statistika vedou k popisu určitých procesů, ale tím pádem pouze přesně popíšeme, co se děje, ale neprovádíme analýzu příčin toho, co se stalo. Jde o to, aby procesy na trhu se zlepšily. Čili my zůstáváme pořád na úrovni symptomů, ale musíme pokročit dál. V poslední zprávě OECD stojí, že podstatnou příčinou finanční krize je že normální obchodní a investiční banky se soustředily příliš na sebe a tyto dva bankovní systémy bychom měli jednoznačně oddělit protože ty banky, které nemají investiční charakter, dobře přežily krizi, jako například německé eh, spořitelny, anebo další banky, na které poukazuje zpráva OECD. A další bod – posledních týdnech se o něm hovořilo na evropské úrovni. Jedná se o nerovnost obchodních bilancí, to je něco, co bylo kritizováno a to je také jeden bod, na který musíme brát zřetel. A to není dostatečně pokryto pouze hlediskem transparentnosti. Prosím, vyjádřete se k tomu také. Děkuji. Uh, uh, no, myslím, že se možná snažíme řešit všechny problémy světa. Ale uh, poprosím pana Korigana, zda byste mohl shrnout, jak si tyto otázky, nebo souhrně odpovědět na tyto otázky. Mm, děkuji. Je to otázka na infrastrukturu, nebo snad odpo- pokusím tedy odpovědět. A myslím si, že velice často dojde k tomu, že některá je produkt na trhu, ale nikdo ho nekupuje. A co se týče veřejnosti, ať už je to americká veřejnost nebo veřejnost v Bruselu nebo jakákoliv veřejnost, tak veřejnost eh, se zlobí. O tom není žádná pochyba. Všich eh, veřejnost eh, se zlobí a nyní eh, nad, zlobí eh, se kvůli této situaci. A my musíme nést, eh, musíme zvýšit svou transparentnost. Musíme se chovat takovým způsobem, aby veřejnost vůbec lépe pochopila, k čemu došlo a k čemu nedošlo. Aby veřejnost dokázala pochopit, jak jak, že jsme učinili chyby, ale zároveň můžeme říci, že tedy chybami se člověk učí. A já, když jsem poz, přijal vaše pozvání dnešní, tak jsem do, trochu doufal, že se mi právě podaří zlepšit porozumění a pochopení některých těchto věcí a že se nám tedy podaří také opět e, obnovit důvěru spotřebitelů a eh, důvěru veřejnosti obecně. Dále jste se ptali, co si představuji pod pojmem spekulace. Myslím si, že velký počet lidí i v tomto současném prostředí by souhlasilo s tím, že spekulace, která je zároveň regulována, je dobrá. Protože spekulace v tom dobrém slova smyslu, tak ta, tam, ta je eh, dobrá pro finanční situaci. Musíme se podívat na to, jak fungují finanční, eh, finanční trhy. Prostě eh, se musí riskovat a riziko mm, nese drobný bankéř nebo Eh, někdo další. Eh, riziko je součástí těchto finančních trhů. Určitě nemůžeme říci, že lidé nesmí riskovat a tím, tím se to určitě nevyřeší. No, ale na druhou stranu máme zde také spekulaci v tom eh, špatném slova smyslu. A myslím, že když americký soud hovořil o, nebo když řešil případ eh, pornografie, tak si myslím, že to je něco podobného. Musí buď, je to věc, která, eh, na kterou se nelze dívat ani zda je, že je pozitivní nebo negativní. Záleží, co s ní uděláte. A eh, co se týče toho samotného trhu, tak si myslím, že trh dělá dobrou práci, pokud Myslím si, že není nutné zakázat některé konkrétní produkty, ale e, stačí jak si odstranit některé tak, takové v uvozovkách nežádoucí účinky těchto produktů. Můžeme to porovnat třeba s léky, e, které taky, některé léčiva mají také nežádoucí negativní účinky. A v době, kdy se nacházíme v krizi, tak jsou zde e, tyto vysoce strukturované Mm, produkty, které také využívají eh, ten, nebo také se využívá ten pákový efekt a produkty s vysokým pákovým efektem ty zřejmě vymizí. Já sám mám k této otázce trochu mm, citový vztah, emoční vztah ale myslím si, že ty eh, produkty, které chtějí přežít do budoucna, musí být velice životaschopné, aby uspokojili všechnu, všechny požadavky, které na ně budou kladeny. Já tedy doufám, že jsem dokázal reagovat na vaše otázky uspokojivým způsobem. Další otázka se týkala mm, rizika souvisejícího s infrastrukturou. Dále také to souvisí eh, s těmi, s tou politikou odměňování a bonusů. Já si myslím, že nikdo nedokáže spochybnit skutečnost, že ve vztahu mezi pobítkami a odměňováním došlo k velkému zlomu. Nevím, zda je to v celé Evropě nebo v celém světě. Protože um, Myslím si, že nám se docela dařilo v minulosti, na rozdíl od jiných bankách, a, proto, že jste, a to proto, že jsme také eh, byli založeni na spolupráci. A eh, co se týče těch odměn pro exekutivu, tak eh, tam jde e, o různé e, o odměňování ve formě akcí, tak dále. Myslím si, že lidé, kteří byli vysoce odměňováni, ti odváděli e, vysoce náročnou práci a potřebovali určité pobídky k tomu, aby dokázali provádět riziko, aby šli do rizika a také se to týká například rizikové, rizikového řízení. Pardon, řízení rizika. A pak ještě jste, jste někdo eh, odkazoval na rozdíl mezi bankami a investičními bankami, nebo mezi komerčními bankami a investičními bankami. Pokud se podíváme na obecný model banky, tak jak banka funguje dnes, A pokud se podíváme na modely holdingových bank, které jsou časté v USA, tak si myslím, že ta situace je dost podobná v tom, jak tyto banky fungují, jaké mají podnikatelské plány. Hlavní, ten, ten hlavní rozdíl je v tom, že ve Spojeném, ve, v USA jsou Hmm. jsou eh, mm, eh, tam, tam jde tedy o to, že všechny banky, vše, banky všeho typu jsou velice eh, angažovány v investicích. Takže myslím si, že ten, to rozdělení už se dneska stírá. Děkuji. Nyní pan Langen. Related to infrastructure. Um, I'm sorry if I wasn't Děkuji. Já si myslím, že jste se zeptal na něco, co se týče infrastruktury. Oba, je mi líto, že jsem se nevyjádřil jasně, co se týče eh, těch otázek ochrany údajů a důvěrnosti. My se budeme snažit um, překročit všechny překážky, které existují. Možná, že třeba zrovna ve vaší zemi neexistují, nejsou to překážky, které by byly všude, ale Cílem toho systému, té databáze, to by měla být celosvětová databáze, aby docházelo velice rychle k přesouvání informací mezi jednotlivými jurisdikcemi a k tomu, aby ta, ty údaje se mohly využívat na jiném místě. Myslím si, že teď určitě není na místě, abych hovořil podrobněji o e, naší práci, kterou děláme v tomto ohledu, ale velice rád se setkám e, sám, nebo tedy na bilaterálním základě, e, s s vámi, s poslanci a velice rád eh, s vámi eh, také budu sdílet tyto údaje, protože si myslím, že to je v našem společném zájmu, abychom na tom pracovali. Myslím, že dohled eh, může také zlepšit transparentnost a může snížit riziko na trhu. A tím se dostáváme k další otázce, který, kterou je přístup. A otázka přístupu ta vůbec není jednoduchá. My se snažíme ze všech sil, abychom eh, podpořili možnost přístupu, ale nezáleží to pouze na nás. Je však eh, Myslím si, že je však povzbudivé slyšet to, že ta databáze by, eh, tedy tam by probíhala výměna nejenom pouze s těmi orgány dohledu, ale se všemi zapojenými orgány nebo stranami. A skupina regulátorů nyní pracuje na zvláštním protokolu, na zvláštním postupu, který bude, který zařídí to, aby přístup do té databáze byl udělován eh, podle určitých pravidel a eh, pružně. Takže já, si, já doufám, že zde bude ještě dostatek spolupráce. Eh, velice Děkuji. Nevím, zda se někdo chce ještě vyjádřit eh, závěrem. Není to tedy povinné, ale možná můžete ještě dodat něco, co zde ještě nezaznělo. Pane Mekalfe, chcete ještě k tomu rychle něco dodat? Ano, dovolte mi ještě jeden stručný komentář, který se týká toho mm, té myšlenky zákazu některých produktů. Myslím si, že musíme mít na paměti to, že důvod, proč tak narostl tento trh tak to eh, bylo kvůli eh, riziku. Ukázalo se to také i v průběhu té doby, kdy ten trh tak narůstal, že to tedy souviselo se vzrůstajícím rizikem. Takže myslím si, že zákaz těchto produktů by nic nevyřešil v takovém případě. Velice děkuji. Velice děkuji jak panu Korigenovi, tak panu Metcalfovi Děkuji vám za vaši snahu odpovědět na všechny otázky, které, eh, jak vím, eh, byly dost obtížné. Velice vám děkuji, že jste svolili eh, k dnešnímu, nebo že jste tedy navštívili dnešní slyšení. Myslím si, že určitě se budeme těmto otázkám věnovat i v budoucnosti a velice vám děkujeme za váš přínos a za vaše informace v tomto ohledu. A nyní jenom pouze řeknu, že další zasedání je v pondělí 19. ve Štrasburku od 7 do půl deváté a to je poslední informace a tím považuji dnešní zasedání za skončené. Děkuji.